Hallo, ich bin die Vorsitzende. <laughs> ja. Good morning, everybody. Dobrý den. Já jsem předsedkyně, tak bych ráda začala, zahájila schůzi. Děkuji, děkuji, vítejte. A takže budeme pokračovat, nebo zahájíme tedy spíš schůzi bod 1, přijetí programu. Žádné změny. A k koordinátorům. Odložíme zítřejší zkusy koordinátorů, která byla naplánovaná na 11 hodin. Bylo mi řečeno, že někteří koordinátoři zde nebudou. To jsem se dozvěděla až včera večer, tak se za to omlouvám. Ano, takže eh, tady nejsou žádné připomínky k programu, takže bod eh, 45, 46, 42, o těch se bude hlasovat dnes odpoledne. Will be voted. No, tedy eh, eh, EDF zítra na místo dneška a kdežto eh, diplomatická služba dnes, takže to je kvůli potřebám zpravodajů. A nyní k bodu pořadu jednání číslo dvě. Tady bych si dovolila připomenout eh, jazyky, které jsou k dispozici. Máte je tam vyjmenovány eh, v Comp News a eh, Schůze je rovněž webstreamována. Prosím, přineste si hlasovací kartičky už odpoledne a v 10 hodin bude minuta ticha jako připomínka loňského útoku, teroristického útoku v Bruselu, který se odehrál tady na Malbeku a na letišti. Tím přecházíme k bodu číslo 3. To je provádění Evropského fondu pro strategické investice. Zabýváme se návrhem stanoviska. Náš kolega Takula je odpovědný, já mu okamžitě předávám slovo, aby tu zprávu uvedl. No a zdá se, že zároveň zde máme i účetní dvůr. Oba představitelé srdečně vítám. A zatím tedy pan Takola. Děkuji. Kollegat, huomaan, että täällä on mahdollisuus käyttää tätä maailman kauneinta Děkuji, jsem rád, že mohu si vzít slovo tady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 Eh, Evropský fond eh, strategických investic, ten eh, v podstatě reaguje na obrovské investiční potřeby Evropy. Jsou to investice, které byly velice redukované od roku 2008, tak Eh, se snižovaly a proto eh, před dvěma roky byl prezentován tento tzv. Junckerův fond. A zde eh, je to fond, který i jehož cílem je mm, právě pokryty investiční potřeby. A teď jde o to, jak, co udělat, aby tento fond byl ještě efektivnější, ale i transparentnější. Zde chci zdůraznit můj návrh a tady já navrhuji čtyři eh, body na začátku. Eh, jsou to projekty z tohoto fondu EFSI. Musí být transparentní, maximálně transparentní a kritéria eh, musí být veřejná, musí být všem známá, tak, aby bylo možné i získat financování na tyto projekty. A dále musí to být inovující projekty, které musí mít přidanou hodnotu pro společnost. Je třeba si připomenout, že projekty EFSI také musí obsahovat eh, určitý prvek rizika. Tady jde o to financovat ty projekty, které by jinak nebyly mm, financovatelné na trhu. Jak řekl pan komisař Katajnen, možnosti eh, čerpání z EFSI, eh, tak ty jsou v podstatě nekonečné. Ale eh, zatím se dostatečně a homogenně nečerpalo mezi různými zeměmi. Nebylo to tedy rovnoměrné čerpání. Je třeba dát pozor na to, aby i ty, z tohoto fondu se čerpalo v těch zónách, které třeba nejsou tak obydlené které jsou spíše periferní, stejně jako ostatních evropských projektů. Projekty EFSI musí být eh, mm, konkrétní, eh, je třeba eliminovat veškerou, zbyt, veškerou zbytečnou administrativu, byrokracii. Toto je nejdůležitější. To hlavně chci zúraznit v návrhu. Myslím si, že teď je to pouze jedna fáze celého procesu, takže po všech těch dialozích a diskuzích určitě ještě tento návrh zprávy bude vylepšen. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, ehm, Není má slovo kolega Sarvana, takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Možná bych měl hovořit finsky. But then maybe people would think that it's a conspiracy, so. Ale to by možná někdo považoval za nějakou konspiraci, tak radši ne. Nejprve chci eh, poděkovat zpravodaji za eh, jasné eh, signály, které vysílá. Je jasné, o co mu jde. Dobře. Jenom k těm hlavním bodům. Všichni víme, že FC je zásadní nástroj a souhlasím se zpravodajem, že musí být absolutně transparentní a musíme především zajistit toto při výběru projektů. A také mm, zjednodušování eh, celých těch procedur, všech procedur, tak, aby tam nebyla zbytečná byrokracie, to je také důležité. To... Reservations perhaps, uh, to the geo... Možná mám nějaké výhrady k té geografické nerovnováze, o které hovoří zpravodaj. Je eh, to zcela v pořádku. Mm, eh, dohlednout na to, aby zde byla všeobecná rovnováha ale když hovoříme o geografické vyváženosti, tak já myslím, že to ale nemůže jít na úkor efektivnosti a ziskovosti investice. A tady já za sebe bych chtěl zdůraznit, že že je politování hodné, že Evropský účetní dvůr nemá dostatečně silnou úlohu. Na papíře sice ano. A vlastně teď musíme i se snažit, aby účetní dvůr měl větší přístup k těmto projektům, protože praxe v minulých letech nám ukázala, že e, to tak není. Účetní dvůr, pokud vím, není stoprocentně spokojen s přístupem, který zde má. Takže to jsem chtěl v této fázi především sdělit. Děkuji. Já jsem se také zařadila na seznam řečníků. Chci připomenout, respektive zeptat se pana zpravodaje na jednu věc. Učetní dvůr, omlouvám se, říká paní předsedkyně, neviděla jsem vás, takže pan Prinské, prosím, ještě jednou se omlouvám, neviděla jsem vás. Děkuji, já jsem nechtěla vás přerušovat, paní předsedkyně. Děkuji za tuto možnost říct také pár slov. Dobře, myslím si, že když vyhodnocujeme implementaci EFSI, tak ty klíčové úvahy, eh, které nás musí vést, eh, je ta adicionalita. To je důvod vlastně, proč ten fond EFSI byl vytvořen. Musí přinést něco navíc. A to je kritérium, které je třeba používat, když vyhodnocujeme, zdáli implementace mm, odpovídá našim očekáváním. Zde chci zdůraznit eh, nebo podpořit to, co píše zpravodaj, a to především jeho apel na to, aby Evropská investiční banka během procesu eh, výběru skutečně analyzovala tu adicionalitu, že, ten, že to jsou projekty, které mají něco navíc, to je odstavec 13, také musí eh, mít musí mít eh, informace tedy o skutečném provozu, abychom věděli, do jaké míry jste i se nalákali soukromé investice. A je třeba, aby to vyhodnocovali podle vyčíslitelných výsledků. A každý projekt se musí vyhodnocovat podle ukazatelů adicionality, odstavec 20. Adicionalita to je primárně důležité, jak eh, i eh, řekl zpravodaj, i pan Servana, důležitá je transparentnost, zjednodušování byrokracie. A tady zpravodaj si myslím, že by mohl být explicitnější, poněvadž on apeluje na lepší governance, ale říká to tak mírně. Říká v odstavci 24, že my si myslíme, že transparentnost eh, se má zlepšit e, a tak dále, aby zahrnovala veškeré ty provozní informace a podobně. Já si myslím, že tady bychom měli být razantnější a mm, i, jak si myslí ostatní kolegové, více bychom měli trvat na skutečné transparentnosti a zodpovědnosti. A i mm, v tom odstavci, kde zpravodaj apeluje na to, že je lepší eh, definovat lépe odpovědnost komise a EIB, tak abychom zabránili konfliktu zájmu. A to především eh, u, ne, eh, u členů toho výběrové, té výběrové komise fondu EFSI. Takže to vždycky parlament zúrazňoval. A potom ještě Geografická nerovnováha. Já si myslím, na rozdíl od některých kolegů, od pana Sarvami například, že zpravodaj velice správně zde a upozorňuje na to, že je to nerovnoměrné čerpání, udržitelnost, soudržnost by měly eh, být zajištěny na celém, maximálně na maximálním e, území, to je třeba zvlášť ta správně zdůrazňuje, že financování by se nemělo koncentrovat e, do těch oblastí, kde investice nejsou tak potřebné. A paní předsedkyně, to není jenom taková fixní idea těch, kteří si myslí, že e, jejich oblast není tak dobře zastoupena v těchto investicích. Ne, zde přece tady je jasný ukazatel, že musí eh, ty projekty mít adicionalitu a možná to se lépe dosáhne, když zde bude lepší geografická rovnováha. Já vím, že tady jsou určité předsudky v tom smyslu, že eh, když 13 mm, mm, mm, eh, těch Evropa 13 tak, e, takže že třeba v některých zemích, e, jak si je zde riziko, že, to bude, že tam bude něco nelegálního nebo nekalého v těch praktikách. Ne, ale v posledních letech jsme zažili, že naopak ty, ano, že velké korporace tedy se pouští do korupčních praktik. I v té EU eh, e v těch starých zemích, v té 15. a dokonce dostali za to vysoké pokuty. Takže bychom se měli zbavit těch předsudků, že eh, kdybychom eh, měli lepší geografickou rovnováhu, že bychom mohli ty projekty dostat do rizikových oblastí, kde se dějí nějaké nekalé praktiky. Opakuj. Geografická rovnováha to je přece jedno z kritérium, z kritérií, prostřednictvím kterých se dosáhnete adicionality. EU 15 e, starých států představuje 92% a 13 8%. 13 států jenom 8%, takže to bych mohl pokračovat. A ještě chci upozornit na odstavec 27, který říká, že tady opakujeme roli parlamentu e, při monitoringu přidané hodnoty, adicionality. Ano, skutečně. Já myslím, že tady, ale zatím to je pouze na papíře, že to není realita. Děkuji. Já Děkuji mnohokrát. Bude to důležité poznámky, protože pokud eh, ve finančním nařízení vidíme to propojení, které je tam mezi strukturálními fondy, které samozřejmě jsou hlavně zaměřené na země východní střední Evropy a mezi EFSI, tak eh, člověk asi pochybuje o smyslu, o smyslu plnosti těchto nástrojů a klademe si otázku, proč tedy, co je zatím. Co zatím vězí? Jako další je na seznam řečníků kolega Sala Franka. Děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji za tento návrh je důležité se podívat na toto stanovisko do e, podívat se na něj v kontextu. To znamená, my to připravujeme pro výbor Ekon. A zde je třeba se zaměřit to, co je relevantní. To je nejenom ten proces, ta procedura, ale i samotný fond. To znamená, zdali skutečně tento nástroj plní své cíle. To znamená, zdali usnadňuje investice, navíc investice, e, zdali mobilizuje eh, Eh, mm, ty finanční zdroje eh, a rozvíjí tedy sociální ekonomiku a malé střední podniky se jim pomáhá. Takže samozřejmě my souhlasíme s tím, že musí existovat větší transparentnost, ale zřejmě Zdá se, že o co tady jde, jde o to provést hlubokou analýzu, zdali tento finanční nástroj slouží cílům, pro které byl vytvořen, anebo zdali tento finanční nástroj je mimo a neprodukuje, nemá ty efekty, pro které byl vytvořen. Takže zde bych rád, aby zpravodaj právě na toto se zaměřil a tady, aby řekl, jaká je jeho představa a aby samozřejmě šel za ty otázky čistě procedurální. Mně se líbí, když říká, že finanční nástroj a ty projekty tam je dokonce ta příloha, takže bych rád, aby nám to vysvětlil. Říká, že eh, projekty se musí vyhodnocovat podle zásluh na základě kritérií přidané hodnoty. Ale já bych, eh, paní předsedkyně, chtěl, abychom měli nějakou příležitost eh, rychle trochu si říci, jak vypadá ten proces odsouhlasování těch projektů. Vím, že zde je, je ten výbor členských států, nezávislý výbor, který vyhodnocuje ty zásluhy, přínosy eh, projektu, zdali tedy plní cíle, pro které byl vytvořen. A závěrem chci poděkovat zpravodaji za práci a určitě o té, děkuji za příležitost o tomto tématu ještě diskutovat. Děkuji mnohokrát. Já jsem se sama zařadila na seznam ječníků. Ve stanovisku mi chybí reference, odkaz na skutečně důležitém, důležité zprávě účetního dvora k této otázce, k rozšíření EFSI, to je 30 stran tohoto dokumentu, to byla skutečně velice hloubková analýza, kterou účetní dvůr provedl a obsahuje v sobě body, které bychom bývali měli již také společně s nimi zpracovat, proto se ptám zpravodaje, proč to tam nemá někde v textu. Ani ten záměr toho účetního dvora. Nikde to nezmiňujete. My jako parlament eh, máme tendenci vydávat peníze a říkat, že více peněz je vždy dobrá věc, ale účetní dvůr jasně poukazuje na to, že dochází ke znásobení potřeby záruky, toho objemu záruky, ale že k tomu nejsou žádné údaje. A to po roce fungování EFSI. To je tedy první otázka. To bychom měli nějakým způsobem přimět komisi k tomu, aby se tomu věnovala, aby ten bod rozpracovala. A dále Eh, aby eh, se věnovala tomu, co říká účetní dvůr, že rizika jsou nadhodnocena a že se musíme starat, postarat o to, aby tento fond během svého fungování byl konkrétně zlepšen. Podle mě je to stanovisko příliš obecné, není dostatečně konkrétní. Něco takového můžeme pouze odložit stranou, říct si, vždyť tam vše je. A pokud budeme požadovat konkrétní věci, tak dosáhneme lepšího, než pokud tam budeme mít pouze takováto všeobecná vyjádření. Takže to je můj kritický bod. To je to, co mi ve stanovisku chybí. A nyní má slovo kolega Ayla Sanders a ještě paní předsedkyně já nevím proč, ale dnes dopoledne nic nevidím, takže jsem přehlédla kolegu Libereckého, je mi to líto, má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji. Já bych vás nikdy nepodezíral ze zlé vůle, paní předsedající. Buďte si tím jisté, já jsem loajální člen a jsem semknut s vámi a nikdy bych si nedovolil podezírat vás zrovna, že byste mě přehlížela schválně. Tedy za prvé, já jsem rád, že o, hovoříme o tomto stanovisku a je dobré rovněž, že se tím zabýváme v kontextu jak cílů, tak i dopadů, ale i postupu. Tady bych navázal na slova kolegy Pirinského, totiž jedná se o tu zeměpisnou nevyváženost. To je konstatace skutečnosti, ale nyní skýtá se otázka, co je toho příčinou. A zdá se mi, že spočívá vše v tom, že když tedy to zhrneme nebo zjednodušíme, eh, ti noví členové EU, tedy střední a východní Evropa, tam nám snad schází schopnost ty projekty připravovat. To, čemu se anglicky říká capacity building, a to je eh, něco, na co bychom mohli poukázat v tom stanovisku. Totiž eh, přejeme si něco velkého, nemůžeme si to dovolit, nevíme, zda se to vyplácí vůbec, zda se nám to vyplatí, tak se přihlásíme na EFSI, no a pak to jsou veškeré žádné toho výsledky. No a e, pak ještě se hovoří o těch zárukách. Zda se do toho započítávají prostředky z kohezního fondu. No a přece to jsou rozpočtové peníze z rozpočtu těch nových členských států, což automaticky znamená, že budou menší a že více peněz se odebírá těm novým státům z těch kohezních fondů, přesouvá se to, no a pak tam máme to vzájemné obvinování. No a vy víte, ze které země pocházím já. No a právě naše vláda eh, na těch evropských tématech si dělá svou politiku. Takže já bych navrhl, abychom už předem anticipovali eh, ta nesprávná obvinění a zastavili je. Jinak souhlasím s těmi pěti hlavními doporučeními, které zde prezentuje pan zpravodaj Takula. No a ještě prosím, berte v úvahu, že by možná stálo za to se zmínit o capacity building a zmínit se o státech, které na to nestačí, no a možná ani nechápu, nechápou samou podstatu, oč v tom FC jde, to bych rovněž ne, z toho neeliminoval. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Ještě Ines, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, já chci také poděkovat zpravodaji panu Takulovi, myslím si, že ty zásadní prvky, eh, tedy eh, politické v podstatě, ty jsou v tom návrhu, takže i to potvrzují kolegové. Já s vámi souhlasím, co se týče eh, činnosti účetního dvora, ale jenom bych chtěla připomenout, že eh, v této agendě, stejně jako eh, je to i v tom následujícím bodě, tak zde my jsme měli především konflikty zájmu E, i s těmi e, členy účetního dvora. E, takže to vím, že se vyřešilo v účetním dvoru, si to vyřešili, takže tady ten vedoucí vyjednávání tedy tak ten měl tedy vztah s bankou a to všechno velice jasně se tam Eh, kritizovalo, takže mm, já si myslím, že tady je eh, dost nespravedlivé to tvrzení a eh, tady je třeba abychom vyslali jasný politický signál. To znamená, že my potřebujeme velké investice a především potřebujeme mobilizovat soukromé zdroje. A mm, o to tady jde, to je třeba zde jasně sdělit, to je nezbytné a nezbytné je i Eh, vyvážet to s veřejnými investicemi. Takže jenom zde bych chtěla zdůraznit ten fakt, že tady vidím určitou dobrou zprávu, protože Evropská eh, investiční banka vždycky byla konzervativní, pozitivním slova smyslu, nešla do velkých rizik a teď s tím novým EFSI, já říkám nový, protože já jsem zpravodajkou pro dopravu, tak se tak banka snížila ty různé požadavky, finanční požadavky, které se týkají k záruk. Já myslím, že to je dobrý signál teď po těch zkušenostech, které jsme měli eh, v celém tom roce, kdy bylo vůbec problematické nějak nastartovat ty projekty a vyjednávat o těch projektech eh, právě kvůli eh, vyjednávání se, se soukromými investory, takže to přes všechny ty výhrady a kritiku, tak si myslím, že to se vyvinulo pozitivně. A banka, tedy Evropská investiční banka, tedy mm, může, tedy je schopna i snížit eh, procentuálně eh, ty požadavky na garance. Já myslím, že to zcela koresponduje eh, s tou potřebou, aby program fungoval dobře. Takže já zcela souhlasím s tím, že je nutné jít cestou větší teritoriální rovnováhy, aby i nové členské státy byly uspokojeny, protože ty chtějí aktivněji participovat na těchto projektech. A teď jde o to, jak tedy Eh, eh, mm, mm, to zmobilizovat eh, tak, aby ty projekty byly ambicioznější a i jaksi relevantnější, by reflektovaly potřeby. K té otázce střetu zájmu člena chci říci, že jediná výtka, kterou mu můžeme udělat, je to, že byl věcný, že přesně věděl, o čem hovoří. A On je jakožto zástupce rady v pracovní skupině rady ten, kdo tady monitoruje FC a z toho eh, tady vyvozovat střed zájmu. Tady bych chtěla poukázat na to, že takto střed zájmu definován není. Myslím si, že by bylo velice vhodné, abychom podněti a ty důležité podněty účetního dvora do stanoviska ještě zapracovali. Bylo by vhodné, kdyby to zapracoval sám zpravodaj. Myslím si, že z té zprávy účetního odbora se můžeme velice poučit. Ta systémová kritika, kterou tady vyjadřili kolegové Pirinsky a další, ta prostě je vlastně vyplývá z povahy přímo toho fondu, z toho způsobu fungování fondy, přesně vyplývá to, že ty prostředky dostanou ti, kteří již prostředky mají. A tak to by to nemělo být. My si tedy, pokud to chceme změnit, tak musíme změnit způsob fungování EFSI v jeho základních principech. A tady musíme skutečně v našem stanovisku mít něco konkrétnějšího. Pokud chceme skutečnou geografickou rovnováhu, a to přece chceme všichni, tak EFSI musí být v tomto eh, ohledu přepracován. A tady by bylo důležité, abychom v našem stanovisku měli zcela konkrétní návrhy. Dále připomínám, že otázka proč po roce, již po roce máme navýšení, zůstala neodpovězená, ale kom se dostane za chvilku slovo. Takže kolega Sarvama a pak hned za komisi paní Baltrony z DG Ekfin. Děkuji. Já bych si dovolil ještě pár slovíček dodat k tomu a něco rovněž vyjasnit. Na čem opravdu záleží? Totiž my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu samozřejmě se musíme tázat eh, a žádat tu transparentnost. Ale pokud se jí dočkáme, konečně od Evropské investiční banky. A rovněž pokud Evropský účetní dvůr dostane přístup k těm kritérium, eh, kritériím, k způsobům rozhodování, ke kvalitativním typům informace, to je jedna věc. A potom změna těch kritérií, to už je zase další věc. Takže tady bych to rád ještě jednou uvedl v kontextu. Vrátíme se do roku 2014-15, to komise předstoupila s tím plánem a už to i zaznělo. My jsme stále ještě v raném stádiu z pohledu tedy časové osy. Je to to rané stádium a zároveň je zcela jasné a evidentní, že politický význam Vím, že se tím budeme ještě potom v bodu číslo čtyři pořadu jednání zabývat, takže tam nebudu zacházet do podrobností, ale samotná existence FC je politicky tak významná, že v tomto raném stádiu se nedomnívám, že bychom se měli snažit měnit základní premisy Junkrova plánu. jak je to tedy nastavené. Připadá mi, že místo předseda, který to má v komisi na starosti, nám říká, že ten největší problém spočívá v tom, že lidé vlastně o existenci FC vůbec nevědí. Takže tam požadujeme tu větší transparentnost a pokud jsem pana Libradského pochopil správně, souhlasím i s tím, že je třeba se vynasnažit ze všech sil, abychom pomohli všem členským státům v tom, že by byli schopni předložit nosné investiční projekty. FC jako takové, no tam se neskrývá žádný démon v tom fondu. Jedná se o odborníky, kteří se na ty projekty dívají, snaží se z nich vybrat eh, ty nejoptimálnější a já chci zcela jasně zde prohlásit, že nepodpoříme nic, co by zasahovalo či chtělo změnit ta zcela základní kritéria, na nichž ten EFSI byl založen. Tady ani nejde o něco, co by případně pomohlo některým členským státům. Samozřejmě, že i já jsem pro lepší zeměpisnou vyváženost, ale to neustále opakuji, musí nastat prostřednictvím životaschopných projektů a to se musí odehrát prostřednictvím například lepší propagace toho fondu, osvěty, pomoci v předkládání projektu a tak dále a zároveň ta kritéria musí být otevřená, přehledná pro všechny a tak dále. Takže to jsem zde chtěl podtrhnout. Paní Valton, nevím, zda se chcete ještě k tomu provádění vyjádřit, nebo vše dohromady? Ano, prosím. Ano, dobrý den, děkuji, děkuji paní předsedkyně, že i komise dostala tu příležitost se k tomu krátce vyjádřit a vysvětlit. Ano, protože mám možnost hovořit finsky, tak bych této možnosti ráda využila. Ráda bych poděkovala finsky kolegovi Taklovi a nyní budu pokračovat v angličtině. Zle. Děkuji tedy zpravodaji za jeho stanovisko, děkuji za tuto velice podnětnou diskusi, navážu na několik konkrétních bodů, které se v ní objevily. To stanovisko jako takové zúraznilo je celou řadu záležitostí, kterých jsme si všimli i my v komisi a i my jsme je zahrnuli do toho návrhu, který se zabývá FC 2, tedy prodloužením tohoto projektu. Například eh, objevuje se neustále zvýšená transparentnost jako požadavek. My jsme naslouchali i jiným zainteresovaným stranám, nikoli pouze parlamentu. Ano, souhlasíme a rovněž jsme tam posílili ty formulace tak, aby selekce a důvody pro výběr toho a ne onoho projektu byly řádně zdůvodněny. Investiční výbor používá sice ten scoreboard a mají určitá vodítka, a to je v rámci toho nařízení, ale je pravda, že stále ještě máme možnost zlepšit způsob, jak informujeme zainteresované strany o těch projektech. Další je ta zeměpisná vyváženost. Ano, máte pravdu, můžeme se podívat na různé aspekty a zjistíme, že většina těch projektů nepochází ze zemí, kde máme fond soudržnosti. Ale podíváme-li se na vše z pohledu například HDP, tak tam už ta vyváženost je trošičku lepší. Ale i zde uznáváme, že je třeba v té věci něco dělat. Tady vidíme určité možnosti sáhnout k těm uzlům, poradenským uzlům a využití i kapacit v členských státech, kde nemáme tolik zkušených odborníků na tvorbu struktur, které by umožnily FC vůbec vstoupit do financování projektů v těch zemích. Na druhé straně EFSI už je nastrukturovaný fond, který eh, má být eh, aktivován podle poptávky, ale je pravda, že tím pádem se můžeme zabývat eh, vybí- pobídkami u poptávky v určitých zemích, tak aby všechny země byly schopny se na EFSI zamyslet jako nad zdrojem financí. Nebudu hovořit dlouho na závěr tedy ta obohacená podmíněnost. I tam komise nazírá tuto záležitost jako důležitou a chci ještě zdůraznit argument, který opakujeme v kontextu některých návrhů, totiž je třeba ještě jasněji vysvětlit, že projekt musí být adicionální, tedy musí být dodatečný vůči něčemu, co zatím na trhu schází. K tomu, co na trhu je, ale právě tento prvek schází. Takže musí řešit určité mezery, případně být přeshraniční, něco, co bude nabídnuto navíc, co zatím nemáme, co bude politicky obohacující pro celou EU a bylo by velice prospěšné, pokud se EFSI bude dařit podpořit skutečně inovativní projekty, které jinak sahají k rizikovému financování. Děkuji ještě jednou za slovo. Děkuji mnohokrát. A nyní na závěr pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji také kolegům a kolegyním za jejich velice hodnotné komentáře. Nebudu je procházet jednotlivě. Nebudu se vyjadřovat ke každému jednotlivému. Ovšem, celá obecně bych rád podotkl, že jsem si jist, že budu mít vaši podporu při vypracování tohoto stanoviska. Kolega Sarva má již uvedl či hovořil o velice důležitých bodech. Zejména se to týkalo geografické rovnováhy, Tady musím podotknout, že oba dva pocházíme z velmi vzdálené země, ty z Helsinek, já z Laponska, přímo na severu. A zdá se, že nám chybí víra v to, že takovéto projekty skutečně mohou mít nějaký účinek, je tedy třeba zajistit, aby vše dobře fungovalo, ale samozřejmě, a bylo to tady již několikrát řečeno, je vždy třeba hledět na to, aby politika soudržnosti byla oddělená, měla svou vlastní roli a EFSI zase jinou, rovněž svou vlastní roli. U EFSI jde zejména o to zmobilizovat soukromý sektor a přimět ho takto k investiční činnosti tak jak již uvedla komise. Musíme nějakým způsobem uzavřít tu propast, která existuje. Ale fond máme, máme tedy možnosti, jak to řešit a proto je třeba, abychom sdělovali, komunikovali to, že nějaká takováto šance existuje, neboť si přejeme, aby skutečně byla vytvářena předaná hodnota. Pane Pirinsky, vy jste nadnesli velice důležité věci a je zohledním ve svém textu a máte naprostou pravdu. Jde o lepší zprávu, o zjednodušení a tyto věci. Ovšem, Tady potřebujeme úsilí pro to, abychom mohli pracovat efektivněji a transparentněji. Dále kolega Salafranka, k vám eh, bych řekl pouze toto. Vy jste skutečně trefil hřebíček na hlavičku, přímo jste se vyjádřil k věci takto a ne jinak. To musíme udělat. Musíme si nejdřív zanalizovat, zda skutečně tímto způsobem můžeme dosáhnout našich cílů. A Dále je třeba si dobře zanalizovat, jak vypadá volba projektů na národní úrovni. Ve Finsku největší banka Osus Bank odpovídá za tento proces výběru. Ano, je možné si položit otázku, jak konkrétně probíhá ten rozhodovací proces. E, my asi do něj nebudeme moci příliš zasahovat, ale je třeba se touto otázkou zabývat u EFSI. Jde o to, abychom vytvořili skutečnou přidanou hodnotu a tak zlepšili konkurenceschopnost Evropy a rovněž znovu nastartovali růst. A to je něco, co tady řešíme již dlouhá léta. Jistě, přál bych si v tomto hledu také, eh, abyste mi předložili konkrétní návrhy. Když jsem pro nás vypracovával první verzi textu, tak chci říct, že je to takový proces, ve kterém se učíme. Já se čím dál tím více učím, poznávám další a další detaily. Pak se byl uveden velice důležitý bod, důležitý aspekt, který se týkal zprávy účetního dvora. Možná by bylo vhodné se tomu ještě podrobněji věnovat, Jistě, účetní dvůr musí mít možnost získávat veškeré informace. Názory účetního dvora bychom skutečně mohli lépe zohlednit. S tím souhlasím, hovořil o tom také kolega Liberacký a další. Já jsem si vše zaznamenal a skutečně se pokusím ze všech sil, co možná nejlépe, text vylepšit. Ale jak jsem již řekl, práce parlamentu, či práce poslance, práce zde na výboru, je krásná právě v tom smyslu, že vždy je mnoho kolegyň a kolegům, kteří poslance podpoří, pomohou mu. Já se tedy pokusím vypracovat, ta, vypracovat takový text, který zohlední veškeré názory, které byly nadneseny. Eh, nyní je to asi z mé strany vše a zůstávám. Eh, rád bych vám ještě řekl, že rád si vyslechnu jakékoliv další komentáře. Lhůta pro prozměňovací návrhy je dlouhá, takže máme čas. Děkuji. Děkuji předsedkyně Lhuta. Vyprší 28. března ve 14 hodin. Do té doby je možné předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji vám mnohokrát a dostáváme se k bodu číslo 4, to je stanovisko k tématu prodloužení doby trvání EFSI. Já už jsem k tomu řekla, co jsem k tomu říci chtěla, takže pan Takula nyní dostává slovo proto, aby nám mohl představit toto stanovisko. Prosím. Já tady se pokusím ho. Pokusím se mluvit anglicky abych rovněž i já rozmetal tu konspirační teorii, protože se zdá, že jsme tady všichni z Finska, dokonce i představitelka komise. No a já vím, že i jeden člen účetního dvora pochází z Finska. Ne, nejsme spiklenci, nikoliv. Přesto však budu mluvit anglicky. Pouze pár slov. Nyní obracíme pozornost k budoucnosti. Hovoříme o takzvaném FC2. Jedná se o prodloužení doby trvání tohoto fondu. Existuje možnost vylepšit tento už kvalitně fungující finanční mechanismus. Jak je známo, komise navrhuje, že navýší těch 16 miliard na 26 miliard záruk a Evropská investiční banka navýší kapitálový vklad z 5 na 7,5 miliard, což znamená, že ještě i ze soukromého sektoru by se dalo získat dalších 500 miliard eur do roku 2020. Já to plně podporuji, jako cíle jsou opravdu hodnotné pro evropskou ekonomiku. Mé návrhy týkající vylepšení toho, s čím co předkládá komise, protože se domnívám, že opravdu tady je ještě co zlepšovat, spočívají v tom, že dodatečné finanční prostředky by měly být k dispozici těm poradním hubům, které zajišťují technickou pomoc na regionální a místní úrovni v celé EU a proto je důležité, aby EFSI bylo dostupnější všem a aby bylo k dispozici všude, dokonce i v řídce obydlených oblastech. Význam sdělování ehm, toho, oč jde, význam transparentnosti nelze podcenit, kdykoliv se hovoří o poskytování finančních prostředků. Malé střední podniky, o nich je známo, že právě sehrávají důležitou úlohu při investicích tohoto typu takže si rád ještě vyslechnu i vaše mm, příspěvky. Děkuji. Ano, eh, bylo by tedy skutečně možné tam zapracovat ještě několik podnětů účetní odbory. Já vidím, že se dále nikdo o slovo nehlásí, takže Petri Sarvama má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já Nebudu hovořit dlouho, no ale jelikož jsem stínovým stravodajem za Evropskou stranu lidovou, tak možná se sluší a patří, abych k tomu něco dodal. Už jsem se dříve zmínil, že prodloužení EFSI, prodloužení platnosti a doby, kdy bude fungovat, z politických důvodů Evropě opravdu prospívá. A to bude asi důvod, proč komise s tímto návrhem předstoupila už s takovým předstihem, aby ono na jedné straně ano, můžeme hovořit eh, o tom, že FC1 ještě neprošlo dopadovou studii. Ale já na to odpovídám, že zdá se, že eh, ta propast v Evropě je tak obrovská, že nemáme až tolik času a ta potřeba je poměrně zřejmá. Možná pár podrobností týkající samotného, samotné podstaty věci. I mně zde schází časové prvky a více kritérií týkajících se transparentnosti. Co je zajímavé, vítám, že zpravodaj zde dodává v pozměňovacím návrhu 1, volá po bioekonomice, která by měla být pojednána zvlášť. To možná není tak špatný nápad, když se podíváme na vše z inovačního pohledu, tak je to asi nejrychleji rostoucí odvětví. Pak ještě si myslím, že by konkrétně mělo zaznět námět, o něm jsem se už zmínil, totiž způsob, jak bychom mohli inteligentním způsobem si poradit s tou zeměpisnou nerovnováhou. Takže možná v poznací návrhu číslo dvě, kde se o tom hovoří, by se dalo ještě i vložit nápad, že by se mělo více používat těch poradních eh, hubů, tak aby tam díky nim jednak byla lepší osvěta v oblasti projektu a zároveň i dostupnost expertů. To by bylo z mé strany vše. Kolegy Pirinsky, bitte. A prosím, nyní kolega Pirinsky. Děkuji. Rovněž i já přispěju pouze několika málo větami. Je jasné, že bychom se měli zejména věnovat té zprávě pana Takuly nyní, protože v podstatě se jedná o legislativní akt, o němž se bude rozhodovat. A co se týče výzvy překonávání eh, těch tržních selhání a investic, které nedosahují na optimum, žádoucí optimum. Tady bych rád zmínil návrhy ze strany komise, totiž rozšíření oblasti působnosti těchto investičních eh, projektů. A jedna vítaná změna je sociální a lidský kapitál a infrastruktura s ním spojená. Já jsem se účastnil diskusí a jednání s například nevládními organizacemi, združeními v sociální oblasti. Tam je to vnímáno jako klíčová taková bolístka, něco, co v tom FC schází. Máme přece mnoho sociálních výzev v současné Evropě a tam existuje potřeba, aby i FC pomáhalo je překonávat. A pak je tady zmínka o těch regionálních, o té regionální nevýváženosti. tady souhlasím se zpravodajem, že je třeba posílit EFSI ve smyslu, aby na EFSI dosáhly i podniky, podnikatelé v regionech řídce obydlených, vzdálených a tak dále. To už se objevovalo v minulých diskusích a je třeba nějakým způsobem na to reagovat. Souhlasím rovněž, že způsob, jak na to je zvýšená využitelnost těch EAH, tak, aby i mm, v regionech a na místní úrovni ním měli přístup všichni zájemci. Obohacení technických, technické vybavenosti těch uzlů, ano, ale i zvýšit jejich rozpočet, pokud je to důvodné. Tady hovoří komise na druhé straně, technické obohacování těch eh, informačních středisek. A zpravodaj tady velice důvodně zmiňuje i zvyšovat rozpočet tam, kde je to důvodné. Tedy ne automaticky, ale pouze tam, kde se zdá, že eh, právě dané středisko významně přispěje k lepší dostupnosti EFSI. A teď ta konvergence a ještě výzva, která se týká té zprávy. Souhlasím i zde se zpravodajem, že tady v odstavci 4 totiž, že soustředěnost na tu doplňkovost, když hovoříme o unijních zárukách, se musí týkat nikoli pouze striktního uplatňování doplňkovosti, ale rovněž slaďování s unijními cíly, tedy tam ten scoreboarding by měl být zveřejňován. Nyní bude minuta ticha, pane Pirinsky. Omlouvám se, eh, tedy eh, minuta ticha, prosím. Sie haben sich zu Ehren der Opfer der Terroranschläge vor einem Jahr. Vy jste se tedy posvihli ze, vyhli ze svých křesel, proto abyste uctili památku obětí teroristických útoků, které proběhly před rokem a já vám za to děkuji. Děkuji, paní předsedající. Ono je to obtížné pokračovat po této připomínce. Všichni si asi vzpomínáme, pokud jsme byli zde v parlamentu kde jsme se tehdy nacházeli. No ale už spěji k závěru. Já navážu na záležitost, kterou zmínil pan Sarvama, jak daleko se chceme v tomto dostat a zda opravdu chceme zasáhnout i do těch základních rysů Junkrova plánu. To myslím, vlastně o tom nikdo nehovoří. Spíše se snažíme zlepšit způsoby, a cesty, jak se dá lépe využívat fondu EFSI a v souladu se stávajícími kritérii, které snad nikdo nespochybňuje. Tedy musíme mít projekty, které jsou vyzrálé, které prošly výběrovým řízením, které jsou vhodné. Otázka zní, když tedy máme ta kritéria, jak už jste paní předsedkyně sama zdůraznila, je třeba se hluboce zamyslet a zvážit, zda ty nástroje, eh, ty biznesové, eh, manažerské eh, přístupy jsou dostatečné, aby těch cílů bylo dosaženo. Děkuji za pochopení jako další pan kolega Franka. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci opět poděkovat zpravodaji zcela souhlasím s tím, že eh, je třeba pozitivně reagovat na tuto iniciativu komise a eh, eh, to znamená, týká se to garancí z titulu fondu, takže zde se nechci vracet k předchozí diskuze o zprávě z vlastní iniciativy. Já chci zdůraznit, že pro mě, co je nejdůležitější, je, abychom byli schopni zanalizovat stále cíle, které Evropská unie si stanovila s tímto fondem, stali se v této první fázi plní. Stali jsme schopni zmobilizovat eh, podle potřeb fondy, podle potřeb trhu, Stali jsme schopni reagovat na nutnost požadavky financování a mm, přístupu k eh, soukromému kapitálu, jak to chce společnost a Eh, zda, jak tedy potom zlepšit na základě tohoto hodnocení, zlepšit fungování fondu, aby to bylo lepší, lépe geograficky vyvážené, aby to bylo transparentnější, ale eh, cílem fondu není eh, větší geografická rovnováha ne, a podobně. Tady jde o to, aby ten fond pomohl vyřešit krizi a aby pomohl tvorbě pracovních míst a, a logicky, aby i pomohly vyřešit obrovské problémy naší ekonomiky po krizi. Je třeba rozlišit dvě věci. Za prvé cíle, které sleduje fond a za druhé, jak můžeme zlepšit fungování fondu. Pokud nevídeme z tohoto základu, paní předsedkyně, tak směšujeme cíl s podstatou věci a v podstatě tím eh, směšujeme, co je neslučitelné. Děkuji. Das Wort erhält Slovo má paní Valtunen za komisi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat za tuto zprávu a možná jenom pár bodů. Mnoho. Samozřejmě budeme mít ještě příležitost diskutovat o tom později v rámci trialogu, kdy budeme hovořit o konkrétních pozměňovacích návrzích, ale mám dojem, že řada bodů v podstatě posilují návrh komise a jdou stejným směrem, ale nebudu hovořit o detailech. Jenom když jsem si vyslechla diskuzi, tak také musím zareagovat. Samozřejmě musíte, ta, samozřejmě bude ten program bude předmětem eh, řady hodnocení. Zatím jsme pouze na začátku. Ale začátek byl dobrý a komise eh, eh, má za to, že ve stávající situaci je třeba mm, podpořit ekonomický růst a zaměstnanost v Evropě, tedy držet se tohoto tempa. Ale každý druhý rok budeme hodnotit, toto fungování budeme mít i nezávislá stanoviska, stanovis, nezávislé hodnocení. To chci zmínit, protože tady k tomu jsme slyšeli několik připomínek, kde apelujete na to, že třeba eh, získat více údajů, podkladu. Budeme se těšit na spolupráci v kontextu tohoto legislativního návrhu. Děkuji. Děkuji. Bylo by skutečně důležité, abychom zapracovali do našeho stanoviska některá vyjádření, některé podněty účetního dvora, nebo to jsou věci, které by měly být důležité pro nás. Na závěr má slovo pan zpravodaj, prosím. Děkuji. Já myslím. Colleagues for their comments and... Děkuji kolegům za připomínky. Ano. Kompresu. Ano, určitě je to hodně poučné, ty vaše připomínky. can see. Takže to všechno k tomu, a to je vše asi, co k tomu mohu říci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, jsme dospěli ke konci tohoto bodu na pořadu jednání a máme problém že dva zpravodaji, které odpovídající na odpovědi za dva další body, tady ještě nejsou. Museli bychom je chytat do lesa. No, nejsou zde. Nežijeme tady, máme bod 5, Evropský fond pro udržitelný rozvoj. Kolega Tarant by tady měl být, aby nám mohl představit své stanovisko. Otázka je, za zelení, někdo od zelených je, by je zde někdo ze zelených? Jaký spolupracovník? Pan Tarant přichází. Kdy tady bude? Za chvilku, pa, za pár minut, doufám. A my, my, my již tady máme spoždění 8 minut. V podstatě to bylo naplánováno na desátou vystoupení pana Taranda. Dobrá, já tady předuším na pět minut. Naši schůzi je mi to líto. Ja. Wir nehmen unsere... Tedy, eh, opět zahájíme naše jednání. Ráda bych i hned předala slovo kolegovi Tarandovi, aby nám představil své stanovisko. Prosím, pane Tarande, máte slovo. to present your, you have the floor to present. Máte slovo, abyste představil stanovisko o eh, rozvojovém fondu. Děkuji, paní předsedkyně, já se omlouvám. Já jsem to nestihl. Ale eh, já jsem byl eh, na té připomínce teroristických útoků a prostě nemohl jsem se sem snadno dostat pak zpátky. Jenom rychle k tomu eh, stanovisku o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj, což je součástí té, toho balíčku průběžné revize a proto možná jeho význam je větší než obvykle. Mm. A v podstatě jde ruku ruce s rozšířením fondu pro eh, strategické investice a tudíž musíme samozřejmě respektovat kompetence portfolio našeho výboru kont, ano, ale někdy je i užitečné eh, překročit tyto hranice a i zde ve výboru diskutovat o tom, jaký by mohl být ten skutečný problém. Za prvé, chci připomenout tady tu kritiku a poznámky, které vyjádřil připomínky účetního dvora, když se vyjadřoval k těm různým finančním nástrojům a jejich mixu. I když je účetní dvůr nespochybňuje, nicméně zdůrazňuje, že nefungují, jak by měli a že je třeba je zlepšit. V tomto bodě Zdá se, že Evropská komise nebere do úvahy tyto připomínky, k tu kritiku, a za druhé, já jsem zneklidněn eh, tím, jak se EFSD financuje, to znamená, v podstatě se přesouvají jenom finanční prostředky na e, tento, k tomuto finančnímu nástroji, který nesleduje stejné cíle a v podstatě tím se oslabuje naše rozvojová politika a mm, potom se financují třeba projekty, které jsou v rozporu e, s, s rozvojovými rozpočtovými linkami. A dále Potom zde máme tedy ten Junckerův plán. A tady nám chybí ta adicionalita. Takže bychom neměli opakovat stejnou chybu, měli bychom se ponaučit z minulých zkušeností. Kromě toho musíme vzít do úvahy připomínky účetního dvora, které se týkají finančního nástroje a toho, že musíme se ponaučit z toho fondu FC i pro účely tohoto fondu FSD a já bych se zaměřila na tři hlavní body. To znamená zvýšit demokratický, demokratickou kontrolu parlamentu, to je pro mě věc, věc velice citlivá a já myslím, že i to eh, si uvědomuje parlament a komise by měla eh, více brát v potaz názory parlamentu i rady a za druhé třeba posílit roli Evropského účetního dvora a za třetí posílit podmínky pro čerpání EFSD, tak abychom vzali do úvahy i připomínky účetního dvora a respektovali politické cíle doufám, že náš výbor, tedy pro rozpočtovou kontrolu, zajistí, že evropský rozpočet bude efektivně plnit cíle, které, na kterých jsme se dohodli a že povede ke konkrétním výsledkům, které budou v souladu s evropskou politikou. A proto navrhuji pozměňovací návrhy, tak aby EFSD byl slučitelný s cíly, a to především jde mi o pozměňovací návrh 11, na který chci upozornit. A a potom Agenda 2030. Na to chci také upozornit, s tím to musí souladu. Děkuji, paní předsedkyně. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. První na seznamu řečníků je kolegyně Schmidt. Prosím, děkuji. Já si myslím, že v zásadě tento EFSD je velice smysluplná záležitost. Víme, že v Africe e, zlepšíme podmínky pouze tím, když tam bude lepší hospodářský růst a vyšší investice pouze tak, můžeme vytvořit dobré životní podmínky pro tamní lidi a zajistit, aby tam e, také zůstávali. Prostřednictvím EFSI je možné udělat něco proti tomu, aby lidé z důvodu chudoby odcházeli ze svých domovů a proto si myslím, že to je smysluplné. Tolik k pozitivním aspektům. To, co se mi vůbec nelíbí, a já jsem si udělala tak, já jsem se dívala na ten zápis ze společné schůze tří výborů AFETu, budžetu a DV, kde šlo právě o tento eh, eh, FSD. Nelíbí se mi, že my jako Evropský parlament jsme opět stranou, nejsme zapojeni do procesu, i když v tom zápisu je, že Evropský parlament a samozřejmě eh, partnerské země a mezinárodní finanční instituci mohou získat status pozorovatele. Ovšem to, co tam není, to je to, jak to má vzniknout a kdo tom rozhodne rozhoduje, kdo tedy status pozorovatele zůstane, dostane a kdo ne. A pak tam eh, je rovněž zaznamenáno, že Evropský parlament by měl mít silněji zapojen, možná prostřednictvím toho, že bude mít s členstvím eh, ve stálém výboru EFSD ale jakým způsobem, či zda k tomu dojde, či ne, to tam vůbec není. Takže pro mě je to opět taková záležitost. Komise to dělá, komise to spravuje EIB, tam hraje hlavní roli a my jako parlament tam nemáme co pohledávat, protože eh, se, se doslýcháme zase ten stejný argument, že nechceme, aby se do toho zapojovala politika, ale po té, co my jako parlament na to dáváme peníze, tak já si skutečně myslím, že by bylo tentokrát velice vhodné, aby ty myšlenky, které vznikly na tom pracovním E, na té pracovní skupině, jak jsem to zmínila, abychom je nějakým způsobem zrealizovali. Tím mám na mysli to, že Evropský parlament není ta instituce, která má pouze něco odmávnout, aniž by vůbec neměla prostor se tím zabývat, právě z důvodu, že chtějí politiku do toho ne- nezatahovat, ale že bychom my jako parlament skutečně měli e, zrealizovat to, co se plánovalo, a totiž to, že Evropský parlament by měl být e, v EFSD silnější roli, což by podle mě vedlo k tomu, že někteří kolegové by měli menší nedůvěru v tento fond. Zpět k počátku. Skutečně je to velká částka, která se na to dává, proto si myslím, že je velice nutné a důležité dosáhnout, skutečně dosáhnout těch cílů, které byly vytčeny. Děkuji. Děkuji, předsedkyně. Nikdo další se o slovo nehrásí. Já bych ráda dotkla, že dokud tento parlament vždy bude pouze jenom souhlasit, souhlasit s tím, že ztrácí vliv, no tak bude ztrácet vliv. Musí ztrácet vliv, nic jiného mu nebude příslušet. Já bych také byla velice ráda, kdybychom přestali s ním zřizovat další a další fondy mimo rozpočet. Toto je další nástroj tohoto typu. Já sama mám velké otazníky, zda vůbec někdo má přehled o veškerých těchto nástrojích, které jsou mimo evropský rozpočet. Já tady v parlamentu neznám nikoho, kdo by ten přehled měl. A mně se to nelíbí, protože takto si to jistě nepředstavuje ani náš daňový poplatník. Je to podle mě velice problematické. I ta skutečnost, že ten název zní hezky, Fond pro udržitelný rozvoj, ale to to, jak si tu, ten problém neodstraňuje. A nyní bude mít slovo komise. Nejdříve tedy za komisi pan Planes a pak se vysloví zástupce dalších institucí. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji rovněž panu zpravodajovi a všem, kteří jsou nápomocní při sestavování tohoto stanoviska. Musím říci, že včera jsem se účastnil zasedání výboru AFET a kde se ta zpráva rovněž projednává a tam se objevila velice pozitivní slova, zejména z pohledu plnění cílu a i se členů výboru pro rozvoj. Takže začnu ujištěním. My se snažíme pracovat a jít správnou cestou. Tady to střednědobý přeskum, jak to zapadá do toho programu, to je sice otázka, ale já se tomu nebudu až tak věnovat dnes. Spíš jde o zprávu účetního dvora, které se chci věnovat. Tam komise chtěla v tomto fondu mít eh, účetní dvůr zapojen od samého začátku. Komentáře i doporučení účetního dvora byly plně komisí provedeny. To zde chci konstatovat zejména doporučení týkající se doplňkovosti a rovněž i to, že kdykoliv nějaký projekt schválíme, že je to něco navíc, co obohatí už stávající situaci. V opačném situ- případě, kdyby tento projekt nevznikl, tak by cíl naplněn nebyl, nebyla by tam ta situace tak uspokojivá. Tedy eh, Fond eh, pro udržitelný rozvoj se snaží pomáhat eh, při tvorbě pracovních míst a to máme právě pro dva regiony Afriku a země v našem sousedství. Snažíme se samozřejmě jak potírat zdroje migrace, ale i cíl boje s chudobou. Zde neutrpí co se týče demokratické kontroly a úlohy Evropského parlamentu. My jsme navrhli, aby Evropský parlament eh, byl součástí strategického výboru a přicházel s doporučeními, tak aby strategický výbor si byl vědom eh, názoru a aby tedy Evropský parlament měl možnost politicky ovlivňovat z pohledu Evropské unie, jak by ten fond měl dále fungovat. Ehm, záležitost boje s chudobou, to je něco, co se vždy přímo či nepřímo týká, ať už prostřednictví investiční platformy nebo záruk tohoto fondu. A ještě jedna poslední věc. Když se podíváte na příslušné nařízení, tak zjistíte, že tam je celá řada uh, důrazu e, takových míst, kde se odvoláváme na účetní dvůr, e, na parlament, e, i z pohledu řízení, i vyhodnocování. A tam mimochodem to mi skýtá příležitost vám sdělit, že se bude vyhodnocovat ten plán jako celek v nejbližších týdnech a výsledky zatím už se zdá budou velice pozitivní a komise si myslí, že bylo správné investovat jak do toho eh, plánu, tedy do toho investičního plánu se vložit i do toho nařízení. Máme rovněž i ESVČ, eh, e které jsou toho součástí právní služby. Máme zde dva kolegy z ECFIN a kolegyně z ESVČ. Nevím, zda se k tomu rovněž vyjádří. Děkuji. Možná bych jste také měli říci, kolik míst nyní komise odstraní, protože zase část pracovníků odešla do EIB. Eh, přeje si pan Martin z DG eh, slovo, prosím. Ano, děkuji. Dobrý den. Ano, to je jedna z nejobtížnějších otázek, to určitě je vám známo, jak poměřovat eh, počet pracovních míst, která zřídíme a počet, který bude třeba i nechtěně zrušen a tam skýtat odpovědi, když se snažíme přijít s nástrojem pro vnější činnost, je to vždy obtížné. Ono je to velká výzva i v rámci Evropské unie. Mimo Evropskou unii je to statisticky ještě obtížnější, když se snažíme v těch zemích eh, statisticky vyhodnocovat, tak je to ještě méně spolehlivé než v Unii. Tedy pokud eh, statisticky porovnáváme ty roky, co ten projekt už je funkční, tak zjistíme, že kvalita těch statistik je opravdu pochybná a číselné údaje, které nám jsou poskytovány, v podstatě o změně v té zemi jsou často přehnaná ve srovnání s realitou. Tedy to je jedna z výzev, ale jak už kolega zdůraznil, jsme odhodláni najít a e, sestavit, zřídit jak, co nejlepší model, jak podávání zpráv, tak zjišťování informací a i um, informací kvalitních, které budou užitečné pro vyhodnocení celého plánu. Ještě doplním slova kolegy u dvou záležitostí. Za prvé, vnímání, které z našeho pohledu je zcela nesprávné že u toho fondu EFSD se prostě prostředky pouze přesouvají z jednoho do druhého plánu a potom, že už se nebude jednat o rozvojový fond. Mm, protože to přechází do jiné banky. Ono tomu tak není. Rozvojové fondy ne mm, lze pouze směřovat prostřednictvím grantů. To je takový diversifikační nástroj, kde můžeme rozvoj podpořit i jinými způsoby. A je to vítáne. Mm, máme už 30 leté zkušenosti se spolupráci v této oblasti a víme, že prostředky jsou často skromné a nelze všeho dosáhnout samotnými granty a proto se domníváme, že právě tento nástroj nabízí tu správnou alternativu eh, k jedno, jednoduchým grantům, protože tam se dá to propočíst a u té implementace i desetinásobek je reálný. A proto se dobereme i finančních prostředků například na zlepšení infrastruktury v těchto zemích a jiné nutné mm, iniciativy. A rovněž si potvrdit, že strategický výbor bude mít představitele Evropského parlamentu jako pozorovatele, což vám umožní nikoli pouze sledovat, čeho chceme dosáhnout v tom EFSD, což je vlastně ta první fáze, ale zároveň i budete sledovat, jaké informace předáváme, jak podáváme zprávy, například o investičním klimatu v dané zemi, o um, těch faktorech, které, kterými se řídíme, když volíme investiční projekty a sestavujeme plán. Rádi bychom k tomu přistupovali integrovaně, nikoli pouze z pohledu investic, ale i všech opatření ke zlepšení podnikatelského klimatu na trhu i u nebankovních investicí v těch partnerských zemích. Tedy tam rozhodně chceme zlepšit viditelnost naší činnosti v těch partnerských zemích, ale i zlepšit investiční klima a investici jako takové. Děkuji. Vypadá to tedy, že ty peníze tak jako tak ještě nepotečou z evropského rozpočtu. Tak já se skutečně ptám, kolik dodatečných zdrojů chceme dále vytvářet. Chceme nejdřív paní Moni z SVČ nebo koho? Paní Karenbach. Já eh, chci říct, že pokud je tedy úkolem pro tohoto programu nalézat investory, tak se chci všeobecně zeptat, podle ve kterých kritérií vůbec někoho eh, připustíte jako investora, dovolíte. Eh, my tady v parlamentu víme, že mnoho trhů dostala velký impuls prostřednictvím investorů z Číny a dalších zemí. Tam se tedy máte nějaký seznam kritérií, podle kterých vybíráte investory, podle kterých vůbec nějaký investor přichází pro vás úvohu, nebo prostě vítáte každého, kdo dá k dispozici peníze. A nyní se, ano, předsedkyně Pekunia non ole, to asi platí, tato stará zásada. Nyní, kdo se tedy obětuje? Pan Martin, pan Barnard, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych pouze podal pár ujištění. Většina investic, které budou tady financovány, půjde prostřednictvím akreditovaných finančních institucí, ať už evropských nebo neevropských, které však spolupracují s evropskými um, bankami, jsou etablované v těch zemích. Chci vás ujistit, rozhodně nebude docházet k tomu, nač jste zde narážela. Jak vidíte v článku 20 toho nařízení, tam se výslovně hovoří o vylučování nespolupracující jurisdikce a rovněž nebudeme podporovat jakékoliv aktivity, například, které by mohly vést k brání eh, přinadlých peněz, mm, daňovým podvodům, trestné činnosti a tak dále. Takže jsme si vědomi vašich obav, i nám jsou známy a e, vyvarujeme se jich. Ano, sdělení toho, že zakazujeme organizovanou e, trestnou činnost, tak to je dobré. E, prosím. Thank you, Madam Chairman. Děkuji. Říká paní Raimondy, děkuji za slovo. Já bych vám rovněž ráda podala ujištění Včera se konalo zasedání se třemi výbory, kde jsme s potěšením zjistili, že vaši kolegové z výboru DV jsou spokojeni a vidí tento nástroj jako nástroj dosahování těch rozvojových cílů. Náš přístup je dlouhodobý dlouhodobější než například, když se nás tázali na ten trastový fond pro Afriku. Ano, tam se co si rozjede, ale potom to potřebujeme dlouhodobě udržet. Paní Mogherini opravdu záleží na tom, abychom navýšili ty miliardy na biliony tedy oficiální rozvojová pomoc, jednoduše nestačí. Už v Adisu se jasně hovořilo o tom, že je třeba pohlížet a rozhlédnout se po jiných prostředcích, například mobilizovat finanční zdroje pro udržitelný rozvoj. Mm, ODA nestačí. Všichni čelíme eh, těmto výzvám jakým způsobem je možné mobilizovat například soukromé financování či místní financování, prostředky, které eh, v Africe jsou, které například eh, pak směřují do Evropy. My tam musíme být přítomní, abychom napomohli produktivním investicím eh, například do tvorby pracovních míst pro mládež, která tam musí zůstat. To musí být udržitelná pracovní místa, slušná, nosná pracovní místa pro lidi, které jsou v místě. A právě takto jsme schopni pomoct. A tím napomáháme i zdrojovým příčinám eh, migrace, tedy předcházíme migraci. Pokud nějaký mladý člověk má vyhlídky v Africe, má možnost žít v míru a pracovat ve své zemi. To je ano, veliký cíl a malá zároka sama o sobě samozřejmě nestačí. Proto vám vše prezentujeme jako integrovaný projekt. Nejde pouze o nějaké omezené záruky. Jde i o technickou pomoc a ta se nebude týkat pouze těch projektů. Tam jde o to, abychom doprovázeli ať už nějaký malý střední podnik nebo nějakého mladého člověka, aby ten projekt získal na udržitelnosti, aby se nám nevytratil a aby ty reformy pokračovaly. A tam to navazuje na mm, sdělení a závěry G20. peníze nestačí. Je třeba zlepšovat i investiční prostředí. Je třeba vést k nastolování reform a potírat i korupci. A k tomu samozřejmě ty peníze nestačí. Spíš jde o to, že to vše eh, zapadá do například EDF a do práce i jiných partnerů na tvorbě pracovních míst. Proto tam hovoříme o tom třetím pilíři. Tam i naše delegace, které jsou v místě, sehrávají klíčovou úlohu. Oni pak se vyznají v tom, jak to tam funguje a i mají přehled o všem, co Evropská unie v těch zemích činí, jak je tam aktivní. Někdy si stěžujete, že nikdo ten přehled nemá, ale právě naše místní delegace ten přehled mají a zprávy z DEVKA už se eh, přeměňují, transformují do takových výsledovek eh, zpráv o výsledcích všeho. Tak, abychom viděli, zda se daří tvořit pracovní místa, která pomohou africkým mladým lidem. Děkuji mnohokrát eh, za tato vysvětlení. Pozor, ten terén je zaminovaný a to proto, že po mnoha leta pozorujeme, co se dělá s těmi penězi, co se doposud s těmi penězi stalo. A vy u všech těch témat doposud jste eh, máte, máte, my, my vás podporujeme, ale nám se prostě nelíbí, že je tady nedostatek výsledků po celá léta a nyní se tady snažíme jedny nástroje nahrazovat jinými to má také jistě startovací potíže, které pak zase budou mít dopad na ty vliv, na ty výsledky, výsledky něco stojí a když nakonec to ukončíme, pak zase děláme něco nového a stejně, stejně to dopadá stejným způsobem a vyprávíte nám pořád to. Takže děkuji, že jste nám to pověděli, jsme vám za to vděční. Na závěr pan zpravodaj. Well, I'm pretty... Dobře, rád jsem tady slyšel vaše slova, ujištění, ale já vás musím také ujistit, že vše, co odebírá parlamentní kontrolu, tak proti tomu se budu stavět a budu za to bojovat až do poslední kapky krve. Děkuji mnohokrát, tím jsme dospěli. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Ještě tedy pan Paveles. Jenom bych chtěl ujistit zde eh, členy parlamentu, že v žádném případě se nebudeme snažit eh, vám usurpovat vaše pravomoci. Ne. Takže eh, my spíše my tedy měníme různé cesty, způsoby, dostáváme se do rizikovějších vod a takže také budeme jaksi apelovat na vaše porozumění. Děkuji. Děkuji. Chápeme v podstatě téměř vše. Děkuji vám. Ještě je lhuta pro pozměňovací návrhy, to je 28. březen ve 14 hodin. Děkuji mnohokrát za intenzivní probrání tohoto bodu a dostáváme se k bodu číslo 6, což je zvláštní zpráva o západním Balkánu posílení správních kapacit, meta audit Evropského účetního dvora. Naším zpravodajem je Joachim Celer a já mám pocit, že se právě dostavil. Takže eh, co se týče při účetního dvora, tady je odpovědný kolega Fašakaš a já jsem potěšena, že mu ní mohu předat slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené dámy a vážení pánové, dříve než Začnu se svou prezentací, s prezentací mé zprávy. Rád bych eh, velice poděkoval výboru pro rozpočtovou kontrolu a také našemu zpravodaji Ochimovi Celerovi a osobně vám, eh, paní předsedkyně, za to, že vy jste prostředním short notice umožnili, že dnes tato zpráva byla zařazena na pořad jednání. Všichni si vzpomínáme, vzpomínáme, že právě před měsícem 13. února ve Štrasburku byla probírána obě tato témata, tedy zpráva o Ukrajině a také tato zpráva. Ale mm, a to pouze z důvodu velice velkého zájmu o Ukrajinu, kde více než devět vystoupení, vystoupení přišlo, jsme nebyli schopni podrobně probrat právě tuto naši zprávu. A proto eh, jsme tedy či řešili otázku, kdy vy budete schopni tuto zprávu opět zařadit na váš velice eh, jaksi těsný pořad jednání. Vím, že toho máte skutečně mnoho, proto jsem velice rád, že dnes eh, zde může být i delegace z Montenegra, tedy z Černé hory, a že jste skutečně umožnili vůbec tento bod opět na pořad jednání zařadit. A ještě jednou děkuji mnohokrát. Velice si vážím toho, že jste mě poskytli možnost mít zde tuto prezentaci a takto mám možnost o, skutečně ještě jednou představit naše zprávu. Jak dobře víte, můj mandát již vypršel a tím, že byla jmenovaná, byla jmenovaná váma následňovnice, to je místopředsedkyně Evropského parlamentu Palc. Já tedy za několik měsíců odejdu ze svého úřadu a toto je pravděpodobně poslední možnost, možná ne poslední, ale jedna z posledních možností, kdy vám mohu představit svou zprávu. Já ještě mám dva, tři další zprávy připravené, takže doufám, doufám, že se to ještě podaří a budu moci ještě jednou přijít mezi vás, ale rád bych přesto podotkl, že není vhodné, aby otec si vybíral mezi dětmi, nějaký dělal mezi mě se rozdíly, ale toto je z mých dětí, abych tak řekl, zpráv skutečně má oblíbená zpráva, nejoblíbenějším jsem již představoval v Bělehradě i a při celé řadě dalších příležitostí. Po tomto úvodu bych tedy rád nyní eh, řádným způsobem vám představil naši zprávu. První otázka je tato. Co je vlastně mega audit? Co je meta audit? Tím na, myslím, že se využijí stávající metody audingu. Totiž využívání tedy používáme eh, produkty jiných a obohacujeme to z auditního pohledu. Vyhodnotili jsme 52 národních projektů a tři e, projekty, kde bylo více beneficientů a soustředovali jsme se na výsledky z pohledu vlády práva, právního státu a veřejné zprávy. Navštívili jsme um, Balkán a navštívila i komise. Využili jsme veškeré své zkušenosti a e, posledních několik let už vzniklo sedm zvláštních zpráv, které se věnovaly konkrétně západnímu Balkánu. Tady je máte vyjmenovány. Nástroje e, předvstupní e, pomoci, to je důležité, abyste věděli, v čem spočívají. Tady vidíte tabulku, která se stává ze všech míst, kde ta předsupní pomoc je poskytována v období, nebo byla poskytována v letech 2007 až 2013. Tady je z toho jasně patrné, že právě Srbsko bylo největším beneficientem a dokonce i 23% těch fondů bylo explicitně využito pro regionální pomoc a to je klíčové v tomto regionu, protože to znamená obohacení propojenosti, posílení správní kapacity v regionu a zejména e, prostřednictvím Eh, berlínského procesu a balkánských investičních fondů a rovněž veřejné zprávy, eh, kterou si regiony sami snaží eh, vylepšit. Proč záleží na těch fondech IPA v západním Balkánu, těch střed, té předstupní pomoci. Tam máme stále ještě vysokou míru organizované zločinnosti, korupce a e, stále ještě nevypořádané konflikty. Bohužel veřejná zpráva má slabou e, schopnost vstřebávat fondy, e, propojenost těchto transitních ekonomik i když jsou v sousedství Evropské unie, je slabá. Tedy jaké otázky jsme si sami položili. Za prvé, um, podařilo se komisi ty, těch nástrojů předstupní pomoci využívat dobře? A druhá otázka, posílil eh, nástroj IPA administrativní kapacitu v západním Balkánu? První otázka tedy, jak si komise dokázala s tím problémem poradit v západním Balkáně. My jsme zjistili, že komise neposkytovala vždy konkrétní a poměřovatelné cíle. Neaplikovala systematicky eh, přísné podmínky a nesledovala je, ale účinným způsobem naopak eh, byla schopna eh, fondy uplatňovat. Eh, vlády v Albánii, Bosně, Hercegovině a Kosovu eh, prokazovaly velké nedostatky z pohledu právního státu, jiné na tom byly lépe. Eh, ta absorpce té největší brzdou byla slabá administrativní systémy a doporučení. Za prvé konkrétní cíle v rámci druhého kola IPA eh, podle priorit a poměřovatelných cílů, za druhé nepřímé eh, manažerské struktury, které budou brát v úvahu objemy těch fondů uplatňovat podmíněnost na všech úrovních a systematicky monitorovat eh, senzitivnější programy a projekty a zároveň je vyhodnocovat eh, v těch prioritních odvětvích v západním Balkáně. Druhá otázka, ta zněla, zdať se díky IPA podařilo posílit administrativní kapacitu z pohledu právního státu, e, protože rozpočet nebyl dostatečný a ani personál nebyl dostatečný. Ta špatná koordinace vedla k tomu, že ty cíle jsou pouze částečně udržitelné. Rovněž málo fondů směřovalo do některých oblastí, například státní zastupitelství, boj s organizovanou zločinnosti či trestnou činnosti e, Reforma veřejné zprávy a regionální kolupráce. Tam mnoho projektů vykazuje udržitelné výsledky, ale e, IPA mohla zkoušet, e, vybízet příslušné orgány, aby šířili své zkušenosti dále. Mm, regionální spolupráce sice byla podněcována, ale významný dopad neměla, i když ty vzdělávací činnosti ty ještě nelze vyhodnotit, je příliš brzy. Doporučení. Zapojit beneficienty k tomu, aby zavedli přesvědčivé způsoby, jak sledovat například vyšetřování, činnost prokurátoru a i rozsudky týkající se těch korupčních kauz na nejvyšší úrovni, což by mohlo vést k lepšímu vnímání IPA a lepšímu uplatňování eh, finančních zdrojů. Rovněž je lépe zaměřit zdroje na klíčové oblasti, kde vládne organizovaná zločinnost a rovněž na zajištění svobody médií. A v neposlední řadě, já už jsem to probral i s panem Celerem, podpořit regionální spolupráci a zajistit, aby ta Rada pro regionální spolupráci a škola pro zaměstnance veřejné zprávy přinášely poměřitelné a udržitelné výsledky. My se domníváme, že se mm, s tímto regionem by mělo pracovat jako s šesti zeměmi v jednom a Celý region si zaslouží podpořit tak, aby celý region mohl uvažovat o budoucím vstupu do EU. Tak to tedy vypadá ta zpráva. My se domníváme, že i beneficienti v Bělehradu a v Sarajevu by mohli eh, se dočkat prezentace té zprávy. Chceme lépe spolupracovat s komisí, která už vzala na vědomí tu zprávu i naše doporučení a komise dokonce i souhlasila. Takže jsme přesvědčeni, doporučení, že komise s časem uvede naše doporučení do praxe. Děkuji vám za laskavou pozornost. My děkujeme vám za skutečně velice zajímavou a důležitou zprávu. A doporučuji, aby si všichni přečetli, nebo tě Srbsko a celý region, to je oblast, které se budeme věnovat letos. Budeme tam mít cestu v létě budeme tam zkoumat jisté věci a myslím si, že z tohoto pohledu je zpráva velice dobrou přípravou. A nyní má slovo pan Celer, eh, autor pracovního dokumentu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také panu Sabolešovi Fazakašovým a jeho pracov, spolupracovníkům za tuto metasprávu o situaci Eh, ohledně předstupní pomoci a sousedské pomoci, která je poskytována zemím západního Balkánu. Je to takové generální zúčtování s tím, co dosud bylo poskytnuto, jaké evropské prostředky byly dosud poskytnuty těmto zemím a dostáváme takto dobrý přehled o všem, co zatím vypracoval Evropský dvůr a o všech zprávách, které vypracovala komise a další, takže si myslíme, můžeme takto mnohem lépe vytvořit odhad situace. Děkuji mnohokrát ještě jednou za tuto zprávu a myslím si, že během příštích měsíců s vámi ještě budeme moci jistě velice dobře spolupracovat, pane Fazakaši, já alespoň si to velmi přeji a jsem přesvědčen, že to bude fungovat. Co bych podotkl? Poté, co Jugoslávie se jako stát rozpadla na počátku 90. let a z tohoto procesu rozpadu Jugoslávie vzešly tedy z další státy, které procházely velice obtížným procesem a nejenom obtížným, ale také velice bolestným, neboť tam došlo k občanské válce, která vedla k velkému počtu obětí eh, a také k velkým materiálním škodám. Nyní tedy jednotlivé státy procházely konzolidačním procesem a snažily se obnovit a vyvinout své státní funkce, což se jim dařilo různým způsobem. Eh, například Slovinsko, to byl stát, který relativně rychle splnil kritéria pro vstup do Evropské unie a dokonce do eurozóny. Tak Chorvatsko je na cestě směrem, stejné, stejným směrem jako Slovinsko. Ovšem situace v ostatních zemí bývalé Jugoslávie a navíc ještě také v zemi, která nás zajímá, což je Albánie, je stále ještě jiná než ve Slovensku a Chorvatsku. Komise se tady velice snažila. Snažila se a nejenom financemi, ale také pomocí personálu, pomoci těmto státům, aby se postavili opět na vlastní nohy, aby mohli zavést dobrou zprávu a právní stát a občané těchto států e, nebo snažili se poskytnout občanům těchto států vědomí, že je Evropa nenechá na holičkách, že je neopustí. Ovšem, pokud se podíváme na situaci v jednotlivých státech, musíme konstatovat, že některý z těchto států stále ještě není uznán všemi členskými státy EU, to je Kosovo, u dalšího státu, což je Bývalá Jugoslavská republika Makedonie stále ještě existuje spor mezi jednotlivými členskými státy EU a této eh, země o tom, tedy jak se má bývá Jugoslávská republika Makedonie nazývat, takže tady jsou stále potíže a bohužel zjišťujeme, že mnoho občanů mnoho občanů jich ztratilo ten entuziasmus, to nadšení pro Evropu nebo ho ztrácí což zase využívají třetí země mimo a dává jim to možnost zvýšit svůj vliv právě v této oblasti. Například, eh, příkladem je zde Rusko, ale nejenom, například také Turecko a Saudská Arábie. Tyto země se skutečně snaží zvýšit svůj vliv na ty země západního Balkánu. Takže to celou situaci rozhodně eh, nezjednodušuje a navíc země západního Balkánu nejsou ještě dostatečně jisté ve své státní správě, nemají dostatečně konsolidovanou státní správu, mají příliš mnoho byrokratických předpisů, které se vyvinuly v posledních letech a které brání efektivnímu fungování zprávy. Pak dochází k častým politickým změnám, které vedou k velké fluktuaci personálu což samozřejmě nezlehčuje situace komise, stěžuje jim to působení v regionu. Samozřejmě je zde politický úkol, který musíme i nadále plnit. Musíme pomáhat zemím západního Balkánu, zejména jejich občanům a zprostředkovávat jim pocit, že patří do Evropy, že by měli patřit do Evropy. Ovšem bude to trvat ještě mnohem déle, než si možná mnozí z nás představovali bude dlouho trvat, než tyto státy splní veškeré předpoklady, aby mohly být připraveny pro vstup v souladu s předstupními kritérii. E, zpráva účetního dvora dává dobré e, podněty. Dobře se tedy dozvídáme z ní, co je třeba učinit. Já jako zpravodaj toto plně podporuji a vidím, že tady má velký úkol před sebou nejenom komise při zpracovávání programu, ale také naše členské státy v rámci jejich zahraniční politiky. A i SVČ by měl hledět na to, aby tyto státy, pokud i nadále od nás zůstávají v pomoc, tak eh, aby tyto státy tedy dodržovaly veškeré podmínky, které jsou propojeny s poskytováním této pomoci, tedy boj proti korupci, dobrá zpráva, dobrá vláda a dodržování principu právního státu a samozřejmě i respektování občanů a menšin. Toto vše e, patří k těm podmínkám pro poskytování pomoci a mělo by nadále být podmínkou poskytování pomoci. E, Informovala jsem se a v mnoha těchto států občané vůbec nemají povědomí o tom, že eh, jim pomáháme pomocí velkých eh, finančních částek a také i pomocí personálu, že pomáháme těmto zemím na jejich cestě do EU. Tady je tedy třeba učinit něco pro to, aby ta naše pomoc byla viditelná, aby je občany těchto zemí vnímají, což je samozřejmě úkol zejména pro komisi, ale také i pro vlády těchto zemí. Je třeba, aby vlády se snažily upozorňovat na to, že Evropa pomáhá a to masivním způsobem. A již pomohla a i nadále bude pomáhat, alespoň já si myslím, že pomáhat bude. Ovšem, není možné, abychom my pouze pomáhali. Ten, kdo dostane pomoc, musí také něco udělat ze své strany a tady, myslím, ještě bohužel mnohé problematické, e, takže političtí odpovědní činitelé těchto států skutečně mají před sebou ještě velký úkol a mnoho práce. My jsme to ve zprávě jasně popsali, tuto situaci a zdůraznili. A myslím si, jak uvedla paní předsedkyně, i nadále budeme e, velice pozorně sledovat, jak se situace v této oblasti vyvíjí. Nechceme tyto státy ztratit, to rozhodně ne, ale Eh, abychom je nestratili, tak potřebujeme také tu vůli těchto států, aby skutečně šli tou cestou směrem do EU i v realitě, aby to nebyla pouhá prohlášení. Předsedkyně, děkuji, děkuji mnohokrát, bylo to velice zapálené. Stejně jako, stejně jak účetní dvůr i my tady na výboru, my jsme schopni tyto problémy zhodnotit, pravidelně jsme navštěvovali Kosovo a budeme se tomu věnovat i nadále, veškeré země Balkánu, bývalá Jugoslávie, jsme vzali pod svá křídla, věnujeme se jim a mě vždy velice eh, zarazila jedna věc, ty peníze, které se dávaly pro regionální spolupráci v zemích bývalé Jugoslávie vůbec nejsou absorbovány, nejsou čerpány, alespoň ne tak, jak by měly být, což by ovšem byl takový předstupeň pro možné spolupráci v regionu, tak aby oni udělali například měnovou unii, hospodářskou unii celní unii, aby nějakým způsobem zavedli, zrušili cla, ať už jakkoliv, když projíždíte zeměmi bývalé Jugoslávie, máte skutečně, vidíte e, skutečnosti, jak například od hranice k hranici zboží, toky peněz jsou přerušeny. A je skutečně politování hodné, že veškeré iniciativy, které zde byly naplánovány, nebyly úspěšné. E, Možná by se k tomu mohla komise později vyjádřit, jak to tedy tam vypadá s těmi prostředky a s regionální spoluprací. Na seznam řečníků k, eh, nikoho nemám, takže se nikdo nepřeje vyjádřit této otázce. Je tomu tak. Prosím, tak tomu tedy takto je a ráda bych předala slovo komisi. Za DG NIR bude pan Jung, senior expert a poradce ředitele Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání a jsem rád, eh, že pracujete na těch dvou zprávách, které jsou podle nás velice vyvážené, konstruktivní a určitě budeme akceptovat doporučení z ní vyplývající. E, ty slabiny, které, se, které jste identifikovali, jsou jasné, ale také bychom neměli zapomínat, že zde ta evropská podpora Eh, byla poskytována v době, která byla velice obtížná. Eh, asi mm, a tam došlo ke zlepšení, došlo k určitým úspěchům i přes ten velice problematický politický kontext a těm výzvám v regionu. A i je, eh, pořád je tam to dědictví války, ty jizvy, rány nezahojené ty války pořád ještě probíhají v myslích lidí. Hospodářská situace také v tom období byla velice dramatická. Krima, eh, došlo k, k krizi v roce 2008, která hodně zasáhla západní Balkán skutečně dramatickým způsobem a 20 obyvatel v regionu opustilo region. Um, hospodářské ukazatele eh, jsou velice chmurné, tedy pokud je třeba zaměstnanost, především zaměstnanost mladých lidí. A eh, pokud jde o follow-up, takže zde eh, my, mm, mm, my mm, přijímáme doporučení, Eh, která dáváte u těchto dvou nástrojů. Především je třeba strategicky se zaměřit na omezený počet sektorů eh, a eh, samozřejmě vše se musí opírat o politické reformy v kontextu národních reformních plánů, které se týkají těch prioritních sektorů. To je mm, důležitá změna ve srovnání s minulostí. Potom zaměřit se na výsledky. Ano, větší, lepší výkonnost, rámec výkonnosti, ukazatele, podle kterých měřit výkonnost a lepší monitoring. Také i způsob, jak se bude realizovat naše pomoc způsoby, metodika se mění. Máme více nástrojů a také i jsme zavedli rozpočtovou podporu do konkrétních sektorů. A pokud je o nepřímý management fondu, eh, tedy management, který provádí samotné země, tak tady my eh, jsme teď opatrnější, ten náš přístup je takový eh, jaksi vyladěnější a důsledek je ten, že Eh, ty mm, dosledek eh, dopad na ty prostředky, které ty země mohou zpravovat sami. Dále, udržitelnost a naše politická angažovanost, která bude trvat. V Makedonii, v bývalé republice Makedonie a v Bosně Hercegovině to má své důsledky. Došlo k dramatickému poklesu čerpání fondů, financování, ano, to je prostě, to jsou dvě stránky jedné mince. Čím jste horší, tím dostanete méně peněz, to je vlastně taková sankce. Potom pobítky, když někdo ty výsledky má lepší, to znamená v roce 2018 eh, zavedeme odměnu pro ty země, které jsou na cestě pokroku směrem k reformám i mm, podle toho, jak absorbovali v minulosti financování. Také zkracujeme lhůtu mezi eh, lhůty programování, to znamená eh, doba, eh, kdy jsou odsouhlasené projekty a implementace projektů, takže ty doby se zkracují. Dále budeme využívat politický dialog jako nástroj a v rámci tedy stabilizačních asociačních dohod povedeme dialog na vysoké úrovni, což má být další pobídka pro příjemce prostředků eh, provést reformy a budeme se snažit, eh, aby na jejich straně byla politická angažovanost eh, a budeme podporovat eh, i eh, například eh, především oblasti prioritní, jako je boj s korupcí a organizovaným zločinem, což samozřejmě si vyžaduje politickou angažovanost ze strany příslušných orgánů v těchto zemích, no a to po celou dobu. Také i budeme klást větší důraz na Eh, finanční řízení, ve, eh, ve, a řízení veřejných financí, což je velký problém tam. Budeme pomáhat země, aby lépe řídili vlastní finanční prostředky. To je velk, velká výzva a hm, snažíme se, aby evropské prostředky se utrácely co nejlepším způsobem. A ale e, tam je třeba, aby jak si to mělo i tu protiváhu e, v, v, v tom daném státě, aby tam byla ta druhá stránka, druhá strana, aby tam byla. A pokud jde o ty základní principy, to znamená ekonomické řízení, veřejná zpráva, právní stát, takže zde jsme ochotni zvýšit financování pro reformy v, této, v těchto oblastech. Ovšem za předpokladu, že ty vlády budou ochotny e, udržitelným a důvěryhodným způsobem tyto reformy dlouhodobě podporovat. Závěrem. Budeme nadále podporovat západní Balkán a jeho občany prostřednictvím politického dialogu i finanční pomoci, tak abychom, mm, ale samozřejmě tak, aby plnili evropské nor- standardy, samozřejmě s konečným cílem, aby se mohli stát členy EU. Několikrát se tady hovoří o mm, mm, našem tady přístupu, který je diferencovaný. My jsme se minulý týden sešli se šesti premiéry západního Balkónu, Balkánu, sešli jsme se v Sarajevu a tam jsme s nimi diskutovali o tom, jaké jsou naše priority a jak lépe spolupracovat a v čem by měli spolupracovat i oni. Berlínský proces, agenda connectivity, to je důležitý motor a berlínský proces ukazuje, že Evropská unie pořád se angažuje na západním, barla, na západním Balkáně, i k tomu máme závěry rady. Ano, západní Balkán, jeden hospodářský prostor, jeden vědecký prostor, A nyní my spolupracujeme tedy s, s Radou pro spolupráci na přístupu. Eh, eh, zaměřujeme se tedy na ekonomiku, na základní svobody, na jejich tedy jednom společném trhu a vytváříme akční plán s perspektivou z roku 2020, čeho by měli dosáhnout, jaké kroky jsou potřebné a Uh, což eh, nás povede až k, eh, k summitu, který se bude konat v Terstu 12. července, bude hostit Itálie a budeme chtít, aby premiéři zemí regionu, aby se zavázali, že se budou ekonomicky propojovat jejich země. Ano, zviditelnit se. Samozřejmě tady jde o to, aby Evropa mm, jak si se zviditelnila v tom, co dělá na západním balkóně, aby a dostává za to nějaký, nějaké body? Ne. Nějaké kredity? Ne. Zatím ne, takže my se snažíme to, co zlepšit, tento image zlepšit, abychom se zviditelnili, ale také my eh, eh, tedy samozřejmě pracujeme s fakty, komunikujeme s fakty, ale eh, samozřejmě tady musíme bojovat s různými zájmy v těchto zemích i mimo ně. Ano, potřebujeme se sviditelnit a je to také o trpělivosti. Pokud jde o tu agendu konektivity, že ty země by se měly propojovat, tak teď to začíná konstruktivně začíná toto třeba v oblasti dopravy, in, dohodli se v posledních dvou letech na investicích, samozřejmě spolu s mezinárodními finančními institucemi a vytváří se tedy ten investiční rámec, což je právě ta platforma, abychom mohli propojit různé způsoby financování, tak aby tyto země západního Balkánu se napojily na ty transevropské koridory TNT. We look forward to continue our close cooperation. Takže tady bych asi za, za skončil a budu se těšit na úzkou spolupráci v oblasti Západní Balkánu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ráda bych vás ujistila, že tento výbor vás bude ve vašem úsilí vždy podporovat. Jsme na vaší straně, ale pokud regionální hospodářská a politická spolupráce nebude se zlepšovat, tak další napojení na EU se rovněž zlepšovat nebude, protože to je základní předpoklad pro skutečnou spolupráci. Jak může někdo, kdo ani není schopný spolupracovat se svými sousedy, může být schopen spolupracovat v rámci EU? To prostě není možné. Proto je pro nás to téma tak důležité a ne, my z toho nespustíme oči. Není kolega Salafranka. Franka. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl zdůraznit právě to, co jste vy teď řekla. Takže mm, pan mm, zpravodaj Celer i účetní eh, dvůr, náš bývalý kolega, děkuji, že přišel, ano. Eh, eh, tak jasně zdůraznili, že je třeba jít konstruktivní cestou a řekli, že Balkán, západní Balkán je velice důležitý, především v těchto těžkých chvílích v Evropě. Vy jste to řekla i vy, paní předsedkyně, velice jasně. My jsme eh, odsouhlasili na plénu zprávu o situaci v Černé hoře. Dějí se tam divné věci v tomto regionu. Eh, volební proces v té zemi a na plénu budeme také se vyjadřovat k dalším pěti zemím, Eh, západního Balkénu, které jsou klíčové pro stabilitu na našem kontinentě a které, jak řekl zástupce komise, je třeba se na ně podívat i z pohledu eh, smluv o přidružení a stabilizaci. Já si myslím, že zpráva eh, zpravodaje a účetního dvora jasně ukazuje, že Evropská unie v těchto těžkých dobách vyvíjí velké ekonomické úsilí Mm, v roce 2007 a 2014 to bylo 5 miliard euro. Já si myslím, že je třeba, abychom velice pečlivě zvážili, jak zlepšit naši přítomnost. To je klíčové Eh, nejenom pro naše principy, a komise zde vysvětlila to úsilí, které se vyvíjí v oblasti regionální spolupráce i v oblasti reform, které ty země potřebují, především boj proti korupci a řádná zpráva věcí veřejných, ale také i je třeba rozvíjet spolupráci s těmito zeměmi. Nemůžeme ztratit vliv v této oblasti, to je přece priorita pro Evropu a chápu, že i je zde možnost, jak zlepšit eh, Eh, eh, eh, řízení těch prostředků, které Evropa mobilizuje. Zástupce komise hovořil a já myslím, že velice jasně e, o tom, že je třeba, abychom se zviditelnili. Paní předsedkyně, my jsme včera diskutovali také o tom, že je třeba zviditelnit i činnost našich e, úřadů Evropského parlamentu, které máme v různých místech. Ano, je třeba, aby abychom si uvědomili, že region Západního Balkánu je strategicky důležitý a i my tam vyvíjíme velké ekonomické úsilí přece a tak bychom mohli myslím si, i to zlepšit, tak jak říká pan Celer. Jak říká účetní dvůr, úsilí je obrovské a ty výzvy si to zaslouží. A jak říká pan Celer ve zprávě, zde existuje prostor pro zlepšení. Víme, že komise má problémy, velké problémy, pokud jde o lidské zdroje. Například eh, zde Eh, se snaží eh, různě dělat škrty, aby to všechno zvládli, ale my musíme vyvinout úsilí navíc, abychom eh, ošetřili tuto strategickou prioritu Evropy a především, abychom zlepšili ty možnosti čerpání z těch prostředků, které vkládáme do regionu Západního Balkánu. Takže to je vše, co jsem chtěla říci, paní předsedkyně, a já si myslím, že ta diskuze je velice důležitá a zajímavá. Děkuji. Děkuji. Nyní kolega Sarvama. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, i já bych začal poděkováním účetnímu dvoru, zejména panu Fazakasovi za takto významný dokument, kterým tady přispívá přesně jako pan Salafranka, který má veliké zkušenosti se zahraničními věcmi, zdůraznil je třeba této oblasti tomuto regionu věnovat ještě více pozornosti do budoucna. A důvod, proč já jsem se přihlásil o slovo, je následovný. Já e, to nemám rád, takové to pondělní zálohování, že totiž každý je generál po bitvě. Tady i když se tomu bráním, tak si to nemohu odepřít a zdůrazním, že tam věnujeme 500 milionů eur každé zemi. A v rámci toho finančního rámce máme 5,1 miliard, pokud to mu správně rozumím, na to programovací období k dispozici. A eh, ta generálská ten generálský komentář po bitvě spočívá v tom, že před 25 lety jsem se zabýval válkou v Jugoslávii a kdybychom tehdy systematicky a konstruktivně věnovali finanční prostředky na vzdělávání už od nejmladších školou povinných dítek, tak děti které se tehdy rodily, když řáděla válka a když se ty země hroutily, tak eh, ty děti by už nyní byly zralé, aby se ujeli své dílu odpovědnosti a sehrávali by rozhodující úlohu v těch zemích. Takže oč mě vlastně jde? Ty skromné a omezené finanční zdroje, které vůbec k dispozici pro každou tu zemi máme, tam se musíme snažit spíše soustředit na určité priority. Jinými slovy, pokud ty peníze takto rozhazujeme plošně, tak každý si uzme pár halířků z nich a v podstatě ten rozdíl nebude nikdy patrný a uplyne 25 let a my se budeme zabývat myš, bolístkami, nedostatky a tak dále. Ono není nikdy pozdě s tím začít. Opravdu doporučuji silně. Soustřeďme se na vytváření jiné nové mentality, ukořené od nejmladšího člověka, e, toho, který už je v zajetí té rakoviny toho starého myšlení, toho už nepřeměníme, ale věnujeme se mladým. Pokud sem, chceme sehrát svou úlohu v tomto regionu, tak na to musíme jít takto. Also gut. Dobrá. Tedy tento výbor byl posledním fanouškem Evropské agentury pro obnovu. Tato agentura vedla do důležitou roli, se hrála, byla to agentura komise, protože velice nerychlo po válce provedla projekty, zrealizovala projekty, pak za velice neprůhledných okolností byla zrušena. A já si myslím, že pokud vidíme ty problémy, a já si vzpomínám na své počátky na tomto výboru, když jsme tady měli vždy slyšení s touto agenturou. Vzpomínám si, jaké problémy tam byly. Nebyla tam elektřina, pak Evropská unie tam postavila vedení z distribuci s elektřinu, tam byl pak zase obrovský korupční kandál právě s distribucí elektřiny v Kosovu, pak jsme budovali silnice, byty pro lidi. Ty podmítky byly skutečně tak strašlivé pro ty místní obyvatele na Balkáně. Eh, v jednotlivých zemích, samozřejmě tam byly velké rozdíly také, problémy, ty civilní problémy mezi těmi jednotlivými skupinami obyvatel byly tak strašné, že ta situace, když to srovnám dřívěškem, je v podstatě uh, úžasná, to jsou rajské, rajské podmínky, ale samozřejmě nemůžeme se s tím takto spokojit, protože máme plány, které jdou dál, ale je třeba, abychom si také uvědomili, že bylo dosaženo mnohého a také na to upozornili. Díky komisi, díky Evropské unii jsme dosáhli skutečně mnoha věcí a bez EU by to dnes na Balkáně definitivně vypadalo ještě mnohem, mnohem hůře. Takže tady sice hovoříme pro, o problémech, to určitě, ale na mnohem vyšší úrovni než dříve. To jsem tady chtěla říct, je, abychom jaksi eh, byli pravdiví v tom, eh, co říkáme. EU má za sebou úspěchy, samozřejmě se s tím nemůžeme spokojit, ještě je před námi dlouhá cesta, to je jasné, ale otázka usmíření mezi jednotlivými skupinami obyvatel bude i nadále velice důležitou otázkou. Tady musíme být vděční za i velmi malé pokroky. Máme tam různou odezvu, liší se, odezva se liší, ale ta, eh, ten úkol je jasný. A již nyní bych ráda tedy tady prosila o to, aby tento výbor vyslal delegaci do oblasti v na červenci, protože pokud to budeme mít situaci jako v Polsku v Dubnu, v Polsku jsme tam tři. Kolegové, prosím, jeďte s námi do Polska. Vždyť to je největší příjemce strukturálních fondů EU. Jak tam můžeme jet? Pouze se skupinou tří, tří lidí. Tam jsou tři lidi se zemí mimo EU a tři lidi mimo kvotu, to jsou polští kolegové. Prosím, jeďte s námi do Polska, já to rozešlu ještě e-mailem. Já očekávám, že členové tohoto výboru projeví alespoň malý zájem o zemi, která je největším příjemcem strukturálních fondů z EU. Samozřejmě je to doba kolem Velikonoc, eh, takže třeba chcete navštívit nějakou jinou zemi než Polsko. Chápu, že si dokážete představit klidnější Velikonoce než Polsko od sedmi od rána do desíti do večera, to chápu, ale stejně vás velice prosím, jsme zatím pouze tři. Oni s námi počítají, počítají s naší návštěvou, už nyní dostáváme ohlasy ehm, poštu. takže prosím, tímto tady končí reklama. Já skutečně velice, velice prosím, jeďte s námi tam. Reklamní blok tady skončil, já pokračuji dál. E, e, Řekne k tomu ještě někdo, pan zpravodaj, anebo si odejde spokojeně s tím, že o, přežil? Ne, takže kolega Celer se ještě vyjádří, dobré. Tedy nyní k vašemu reklamnímu bloku, paní předsedkyně. Možná bychom si měli vážit, že pokud jezdíme do zemí, jako je Polsko, které jsou více lehce dosažitelné z dopravního hlediska, zda bychom tam nemohli vyslat delegaci ve výborovém týdnu a ne v zeleném týdnu, neboť v zeleném týdnu všichni chtějí, abychom někam odjeli i v dalších výborů a tak dále. Takže to je má poznámka k reklamnímu bloku a nyní ještě téma volebního boje pan Serva a Franka o tom hovořili. A to, co řekli, bylo naprosto správné. Já vždy říkám, naděje umírá poslední a říkám to anglicky. ale hope dies last, ale když se dívám na ty politické aktéry, na ty problémy, tak musím říct, že má naděje je poněkud oslabena, pokulhává. Možná je třeba si uvědomit to, co říkal Petr Sarvama, že třeba abychom si možná vybrali nějaké jiná pole, působení posílili program Erasmus právě pro mladé lidi z balkánských zemí, abychom možná ještě jednou vyvinuli nějakou dobrou komunikační strategii, abychom skutečně byli přítomni přímo na místě, dokázali i v místních médiích prezentovat Evropskou unii a ukázat, co do posud udělala, co ještě stále se dělá a probíhá, co my tam děláme, jak přispíváme, aby nás místní lidé nestratili z očí. A momentálně je to velice obtížné. Je? situace je zkomplikovaná a pokud budeme spolehat eh, pouze na politické aktéry, tak si nemyslím, že je to hodná cesta. Děkuji. Předsedkyně, děkuji, to byla moudrá slova, děkuji mnohokrát. Děkuji panu Fašakasovi mnohokrát a předpokládám, že vás ještě uvidíme při prezentaci další zprávy. Myslím si, že ještě jednu zprávu máte hotovou, která čeká na prezentaci. Myslím, že to bylo Moldavsko? Nebo která zpráva to byla? je ten hotspot approach. A pracuje na zprávě o Turecku. A ono se to týká opravdu i těch komentářů vašeho zpravodaje. Ehm, minulý týden jsem měl tu pochybnou, ehm, to pochybné štěstí být v Ankaře, tam mě přijali členové vlády i poslanci stále ještě mají zájem o úzkou spolupráci, o spolupráci s Evropskou unii, ale musím se podělit o své překvapení. Stejně jako minule září v Bělehradu, kde dokonce to organizoval váš výbor regiony. Všechny ty země spíše neby ocenili ty peníze, které k ním proudí, tak vždy si najdou nějaký ten argument a řekne, my si zasloužíme víc, než aby eh, oceňovali, tak si stěžují. Musíme opravdu to lépe obalit a musíme jim vysvětlit, že si musí cenit toho, co k ním proudí a že to je podmíněné. Politický dialog musí tomu být patřičně přizpůsoben tak, aby ty výsledky byly udržitelné a viditelné, ale velice rád vás doprovodím v červnu, v červenci do Bělehradu. Rád, eh, ano, já rovněž. Takže tím dospíváme ke konci eh, našeho pořadu jednání pro to dopoledne. Já vycházím tedy z toho, že se ještě sejdeme, tak se ještě neloučím, ale přesto srdečné díky za práci na zprávě, děkuji rovněž komisi a máme bod 7 studie na téma kodexy chování a střety zájmu na různých úrovních zprávy v členských státech. Tam jde o řízení eh, peněz, unijních peněz. Tady máme eh, pan doktora Demke, pana Blumajera z eh, doktor Dr. Sanz. Vítám vás na půdě našeho výboru a paní kolegyně Dlabajová je naší zpravodajkou. You would like to introduce. Okay, bitte. Thank you very much, eh, Madam Chair. Tak, děkuji, paní předsedkyně, já to uvedu. Ano, představitelé firmy and Sons, vážení kolegové, hosté, tady jde o eh, kontext té zprávy. Střed zájmu eh, na jakékoliv úrovni řízení unijních fondů Mm, řádná zpráva eh, fondů, unijních fondů je velký mm, předmětem velkého zájmu, jak na komunitární úrovni, tak i na národní úrovni. Tam je důležité se ujistit, že žádné osobní zájmy nejsou uh, přítomny. Uh, abychom získali lepší přehled, tak tady právě v posledních letech je to důležité, kdy úspěšní biznesmeni vstupují nikoli pouze do eh, regionální politiky, ale i na vyšší úrovně. A já jsem dobrým příkladem. Já rovněž jako bývalá biznesmenka mám eminentní zájem se přesvědčit, kam se to vše ubírá. A střed zájmu byl už analyzován více násobně. Například v roce 2005 OECD zveřejnila takový toolkit, kde se hovořilo o řízení střetu zájmu ve veřejném sektoru a v roce 2007 komise zadala komparativní studii pro držitele eh, stanovisek v rámci Evropy Evropské unii a v roce 2008 Mezinárodní měnový fond přišel se studií o řízení střetu zájmu a jiných etických záležitostí v IMF. A v roce 2009 právě náš výbor zřídil studii týkající se kodexu chování komisařů, zlepšení účinnosti, střetu zájmu a tak dále. A to bylo aktualizováno v roce 2014 a v roce 2009 rovněž Bazilejská univerzita se zabývala i korporátním řízením a střetem zájmu. Takže už toho je hodně, ale proč jsme se rozhodli, že náš výbor k té studii přistoupí ještě jednou? Totiž my chceme eh, proanalizovat a mm, porovnat eh, E, veškerou legislativu, která obsahuje či pokrývá kodexy chování a střety zájmu jak na národní, tak i místní úrovni ve vztahu k dispozi- nějakým disponováním či zacházením s unijními fondy. Tam chceme zodpovědět otázku, zda existence kodexu chování a pokrývání i střetu zájmu je nejlepší možný způsob, jak se s tím problémem poprat. Jak jsme na to šli? Eh, řekli jsme si, že musíme přijít na ty nejlepší přístupy a eh, to bylo naším cílem. Tak, abychom se poučili z toho, čeho bylo dosaženo účinně. Takže tak to vypadá cíl studie a já už nyní předám slovo autorům musím říci, že mé otázky budou konkrétní a půjdou do hloubky, protože u určitých záležitostí si myslím, stojí za to se pustit ještě do dalších podrobností a položím je až po té prezentaci. Děkuji. Děkuji. Tímto dostávají slovo ti, kteří zpracovali studii. Kdo si přeje začít? Děkuji. Děkuji za příležitost prezentovat tuto studii. Ta se jmenuje Kodexy chování a střeci zájmu na různých úrovních zprávy, zprávy tedy konkrétně unijních fondů. Cílem studie bylo lépe pochopit, jak správní systémy v členských státech přistupují k jak rozhodovacím, tak i řídícím procesům při zacházení s unijními fondy. Máme tady pár eh, částí té studie, nejdříve kontext a pak kolega pohovoří o efektivitě eh, těch doporučených postupech a pak to shrneme a pak ano, odpovíme i na veškeré otázky, které se zde objeví. Takže studie proběhla mezi zářím 2015 a lednem 2016, jak už jste se zmínila, paní zpravodajko, tam byla celá řada prvků, jak eh, prostředky soft law, tak i hard law, eh, jak regionální, tak i národní úroveň ty nejpravděpodobnější scénáře, kde může docházet ke střetu zájmu a rovněž předcházení konfliktu zájmu v konkrétní oblasti sdíleného řízení unijních fondů, konkrétně zejména Fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Soustředili jsme se na střety zájmu, které mohou mít místo například u členů ehm, peněžního výboru který je využívány u e, fondu EFS. E ne, Junkrova fondu a relevantní zainteresované strany e, v rámci ESI, tedy to jsou národní i regionální orgány, ale rovněž i sociální a hospodářští partneři a operační tématičtí experti, například výzkum, inovace, genderová politika a prostředí. A míra, jakou může střed zájmu ovlivnit členy tohoto výboru a konkrétní zájmy, které by mohly mít vliv na eh, ta partnerství. Takže zajímavé je, že eh, ten měnový výbor, který eh, spolupracuje například s malým a středním podnikem, řídí nějaký projekt a zároveň má sám i určitou podnikatelskou činnost, vykazuje a tam může jít i o to, zda se jeho vlastní podnik může přihlásit jako beneficient. Z toho, jak jsme vás pochopili, tak přesně o to máte zájem. Doposud se právě takovému scénáři věnovala poměrně malá pozornost. My jsme se soustředili na tři nadřazené otázky. Co máme ve smyslu politiky eh, předcházení střetu chování, eh, co funguje a co ještě třeba udělat. Eh, nejdříve jsme provedli teoretický výzkum, pak jsme hovořili s zainteresovanými stranami a ještě i případové studie. Představitelé například DG Regio, Employment OLAF, Evropský um, ombudsman i organizace občanské společnosti. S těmi všemi jsme hovořili. Rovněž jsme se věnovali organizacím, které se zabývají řízením a snažili jsme se rovněž pochopit, zda to, co existuje v daném členském státě, opravdu funguje. Soustředili jsme se na sedm členských států, e, tam jsme provedli teoretický výzkum a rovněž e, zkušenosti e, z střety zájmu v případě grantů EA a norských grantů. Tady máme tabulku, která vykazuje, zda to může mít vliv na partnerské uspořádání, tedy regulatorní rámec, reakce členských států a vodítka Evropské komise. Tam je celá řada dokumentů, která eh, má pomáhat zainteresovaným stranám předcházením podvodu z strany Evropské komise. To proudí. A tam vidíte, že například v roce 2010 až 2011 proběhla strategie společného boje s podvody a tam ten koncept není zmíněn. U těch pozdějších dokumentů už ten koncept zmíněn je. Většina těch dokumentů se týká hlavně e, veřejných zakázek a procesu jejich zadávání. Pouze málo, několik málo odkazů na střed zájmu se týká jiných oblastí. Takže to potvrzuje, že úsilí se doposud soustředuje na předcházení podvodům a soustředuje se zejména na zadávání veřejných zakázek a jakékoliv se ty zájmu, které by v tom zadávání mohly hrát roli. Tedy um, substantivní snahy komise se dostaly k uh, prostřednictvím seminářů a 15 stům zainteresovaných stran a tam nás zajímaly relevantní reakce členských států z pohledu e, střetu zájmu u fondu ESI a to pojedná můj kolega. Ano, Dobrý den, jsem rád, že jsem zde. Pustme se nyní do obsahu této analýzy, této ankety. Než se budu věnovat eh, efektivitě, eh, funkčnosti eh, jakýchkoliv zásad týkající se střetu zájmu, pár poznámek na úvod. Já sám jsem se to problematikou začal zabývat před asi 15 lety tehdy, když jsme se zabývali střetem zájmu, tak to byla taková spíš filozofická abstraktní záležitost. Neexistoval eh, zákony, soudy se vlastně a etické výbory ničím takovým buď nezabývaly nebo neexistovaly. A v mezidobí se záležitost etiky, integrity a zejména střetu zájmu eh, objev, začal objevovat všude. Vidíme doslova explozi právně závazných pravidel i na mezinárodní úrovni, na unijní úrovni, i na úrovni členských států a dokonce naše studie spozorovala, že jsou zásady i na regionální úrovni. Takže Pravidla nám nescházejí, ani právně závazné prostředky. Stejná záležitost se týká etických kodexů, tady nemáme dost prostoru se tím zabývat, ale jsme na prostoru poslední několika let svědky eh, navýšené popularity etických kodexů. Ono už vlastně neexistuje odvětví, profese, podnik eh, či sféra, kde by nějaký etický kodex neexistoval tedy znovu explozivní nárůst, e, většina, já to trochu říkám v úvazovkách, stále ještě se jedná o ty papírové tygry větší, ve větší míře. Tam je otázka jejich efektivity, otázka toho, zda v praxi fungují, ale co by nástroj boje s e, korupcí a prosazování integrity a potírání střetu zájmu už existují. Co se týče nástrojů a vodítek či směrnic praktických. Ano, existuje celá řada takových toolkitů a vodítek nyní k dispozici před 15 lety. Tam nebylo nic o ECD, Evropská komise, nádherné záležitosti. Otázka samozřejmě se skýtá, zda jsou v praxi využívány a prováděny. To tež platí pro ty etické výbory a audity týkající se etiky. Téměř všechny země něco činí. Ono je to poměrně nová záležitost a začínají si brát pod lupu um, praxi před pár lety to byla otázka teorie, něco se schválilo, to provádění či ověřování, zda něco takového opravdu platí, to tam spíše scházelo. Nyní vidíme ten trend a pozornost se zaměřuje na implementaci. Krásně je to vidět i v otázce požadavku například na zveřejňování informací či rejstříku. Máme rovněž lepší transparentnost než v minulosti a věnují se tomu více i sdělovací prostředky. A tady máme to dilema. Máme více mm, transparentnosti, máme lepší e, zájem médií, ale tím pádem se objevují v novinách různé skandály, což nás přivádí k otázce mm, té důvěry zda není nadbytečně podkopávána. Tedy politiky a pravidla v oblasti střetu zájmu není o tom pochyb, nabývají na významu, jsou populárnější a v některých zemích vidíme horečnatou aktivitu eh, v této oblasti. Úplně jiná otázka je, zda ta pravidla a ty politiky opravdu mm, vedou k nějakým pozitivním změnám No, v souladu s publikacemi a studiemi nevidíme žádné indikátory k poklesu korupce, takže můžeme se tázat, zda protikorupční politika a politika zavádění eh, těchto um, vodítek či eh, pravidel proti světu zájmu opravdu funguje. No, Samozřejmě, čím více toho se zavádí, tím je vše lépe regulováno, tím více politik vůbec existuje, tak samozřejmě všichni souhlasíme, obecně je to lepší, ale na druhé straně samozřejmě tím více těch předpisů se potenciálně porušuje čím více porušení, tím více zpráv, tím více zveřejňování, tím více veřejných skandálů a tím nám narůstá i nedůvěra, podezíravost. Ano, eh, my se snažíme touto politikou spíše důvěru budovat, ale v praxi ze své podstaty jde o to, že někomu potenciálně nedůvěřujeme. Takže tady je to obrovské dilema. Snažíme se těmito politikami prosazovat důvěru, prosazovat eh, poctivý přístup k podnikání, ale bohužel, jakmile ta pravidla už máme, tak dochází k jejich porušování a ono se to objeví i na veřejnosti. Tady nebudu zacházet do podrobností u té efektivity těch kodextů. Mě to překvapuje, jak jsou tyto kodexy populární. Jakákoliv organizace, dokonce i státní úředníci, jakákoliv profese, odvětví, všude ty kodexy jsou, ale stále ještě mnoho otevřených otázek, do jaké míry oni jsou efektivní. A nyní už se budu věnovat obsahu té ankety. Největší problém eh, na poli střetu zájmu spočívá v tom, abychom vůbec věděli, jak rozsáhlý ten problém v praxi je. My jsme se věnovali těm analýzám, ten výzkum je velice objemným, ale přesto nevíme. Nevíme, máme velice málo konkrétních důkazů týkající se konkrétních příkladů střetu zájmu, totiž ten monitoring je mizivý. Výzkum na poli boje s korupcí, s podvody, tam je to populární, stále ještě to narůstá. Ono je to takové sexy téma u té korupce, ale monitorování střetu zájmu, tam stále ještě ty systémy nejsou nastavené. My například jsme navázali kontakt s Olafem a oni nám řekli, ne, my střety zájmu nere- nemonitorujeme ani na komunitární, ani na státní úrovni. Na místní úrovni vůbec. Takže v tom ten problém spočívá. Co se týče obrazu o situaci a e, využívání těch fondů v rámci těch výborů, totiž monitorování například e, kompetencí, zájmů, to má na starosti ten, který výbor, takže ono je to autoregulace. Externí nezávislé monitorování, jak se ten daný výbor zabývá střetem zájmu, no to nefunguje. Takže co s tím? My jsme si mohli zkoušet sromáždit příklady prostřednictvím našich řízených eh, interview, Eh, terénními aktivitami. Hovořili jsme eh, s předsedy výboru, předsedové byli velice kamarádští, podávali nám například pravidla, jakými se řídí ten výbor. No a ve většině těch řádů, jednacích řádů se objevuje střed zájmu, ale pak otázka zní, zda se jimi někdo zabývá, zda je někdo provádí a zda je vymáhá. No a eh, mm, důkazy svědčí o tom, že u většiny výborů tomu tak není. Tedy mají nádherné eh, pravidla a dokonce některá jsou velice podrobná, ty jednací řády a stanovy a tak dále, ale nikdo se jimi nezabývá, ani nejsou nějak přehledné. Například jsme dohledali pouze velice málo protokolů, zda vůbec předseda kdykoliv střed zájmu dá na pořad jednání a zda, pokud někdo střed zájmu poruší, zda to pak někdo projednává. Takže jeden z velkých eh, výstupů naší studie zní eh, auto eh, monitoring nefunguje, měl by vzniknout nezávislý monitoring, měla by být nastavena lepší stran transparentnost, například co se týče zápisů eh, ze zasedání příslušných výborů. A tady se obě, eh, omlouvám předem za takovou teoretickou vsuvku. Tady musíme zvyšovat vědomí a musí být lepší transparentnost. Každý předseda je odpovědný zda, za to, aby probral um, příslušné stanovy řád eh, pravidla a včetně světu zájmu. A důležitá otázka zní, co je toho příčinou. Tady se vracíme vlastně na eh, bod, eh, z něhož jsme vyšli. Nejde o to, že většina příslušných osob jsou zloduchové, kteří se tomu snaží vyhnout. Ne, většina předsedů spíše podceňuje váhu problému, rozsah problému a potenciální dopady eh, střetu zájmu. Mnozí považují tuto problematiku za příliš složitou, proto se ji trochu obávají, obávají se do toho pustit a pak neví, jak na to a navíc mají jiné priority tedy důsledkem toho se střetem zájmu v podstatě nikdo nezabývá. Předsedové výboru jsou v tom zásadní, sehrávají zásadní úlohu, jsou za to odpovědní a naším jedním výstupem je, že by mělo nastat více osvěty, co se týče váhy otázky střetu zájmu či potenciálního nastání toho, že by mohl nastat střet zájmu v těch výborech. A nyní právní aktivita. Záležitost střetu zájmu se v posledních několik letech zásadně změnila. Jedná se o politickou oblast, která je velice aktivní. Ale kdykoliv pak přijde na výbory, například zabývající se strukturálními fondy, tak ta realita je úplně jiná a tam už se střetem zájmu vůbec nikdo nezabývá. Já bych chtěl poděkovat za pozvání. Naváži na analýzu Kristofa Demkeho a nastíním některé ty dobré postupy, eh, které vyplývají ze studie, třeba hlavně případ EA a zde hm, teď trochu budu skákat v těch slajdech, Teď, je o, teď máme slide číslo 9. Kdyby tedy ten, kdo je tam přehazuje, mohl jít dopředu. Good practices, tak se ten slide nazývá. Ano, tady. Ano, jak jsme slyšeli, eh, zatím neexistuje velké povědomí o tom, eh, především případech, které byly takovými pozitivními příklady, tak jsme viděli, že důležité je, aby se chovali lidé proaktivně, aby i, za, aby i používali externisty, externí analýzy, kteř, které hodnotí riziko eh, expozice těchto programů a aby přímo řešili slabiny v kontrolních systémech. Pro tento účel je třeba posílit i mechanismus stížností, abychom anticipovali riziko a aby se mm, předcházelo špatným praktikám, tím, že se předem přijmou nezbytné nástroje jako politika těch whistleblowerů, těch informátorů, a takže aby bylo možné ta rizika identifikovat záhy, za třetí, bylo zdůrazněno, že to je velice důležité, že velice důležité vést evidenci, evidenci všech těch excesů, odchýlek od mm, předpisů, od mm, podpusu, postupů zavedených, protože to mm, existuje v EEA a i Mají tedy systém reportingu, kde každá nesrovnalost, každý ten exces, odchylka je popsána, zahrnutá, ať to vyústilo v konflikt zájmu nebo ne. A to i vlastně pomůže eh, vyřešit problém s monitoringem. Takový obecný monitoring je třeba mít, aby eh, byl přehled o potenciálních konfliktech, potenciálních případech. To si myslím, že je velice užitečné. A také jsme zjistili, že je třeba, aby existovaly postupy pro interní revizi eh, v případě podezření na nesrovnalosti, v kombinaci s nezávislým auditem a vyhodnocováním programu, které bude tedy nezávislé. Nezávislí experti, to je důležité, zapojení nezávislých expertů. A dále je třeba i posílit monitoring programu i v terénu, přímo na místě, především v případech rizikových, jako jsou veřejné zakázky nebo mm, předem eh, definované programy, kde ty postupy pro výběrové řízení se liší třeba. Také třeba i zahrnovat lidi, kteří pracují na tom projektu od začátku až do konce, od spora nahoru, tak, aby bylo možné identifikovat problémy s, s implementací programů a na základě těchto informací vymyslet nějaké inovativní nástroje na zmírnění potenciálních eh, případů konfliktu zájmu do budoucna. Takže my jsme na základě těchto dobrých postupů, které jsme identifikovali, tak jsme přijali doporučení. To je další slide. Zjistili jsme, že například v případě EA, a tak eh, by bylo užitečné jmenovat eh, rizikového manažera, manažera pro bezúhonost který bude odpovídat za konkrétní programy či sektory. Aha a bude třeba sledovat celý cyklus projektu od výběru až po konečné hodnocení. Samozřejmě zveřejňování finančních podnikových zájmů ve veřejných databázích, veřejných registrech včetně zveřejňovaných informací v externích dokumentech, aby mm, všichni viděli, jaké jsou dopady potenciálního konfliktu zájmu. Protože, jak jsme slyšeli právě zde, zatím eh, E, neexistuje dostatečné povědomí, jaký může být potenciální dopad takového konfliktu zájmu. Například někdo to má za něco, že to je zcela zanedbatelné, ale nakonec se to nabalí a má to dopad. Potom tyto, takže tyto informace by se měly zveřejňovat a měly by, měly by existovat protokoly pro účely kontrol, tedy kontrolní monitorovací protokoly, kde by se toto sledovalo a v těchto protokolech a tyto protokoly a zprávy by měly být eh, revidovány nezávislými osobami. Dále etické vedení. Etické vedení, to je takové moto tady, takže zde musíme umožnit lidem, aby eh, měli takovou kulturu, že budou sami o sobě respektovat předpisy eh, ze své vůle a mm, nebudou tedy skrývat nějaké finanční zájmy, takže musíme informovat, dělat osvětu, školit a možná i zapojovat externisty, externí experty, kteří budou připravovat tyto politiky, boje proti konfliktu zájmu a budou pravidelně školit, protože naše společnost se vyvíjí technologické prostředky se vyvíjí, takže se i vyvíjí potenciální konflikty zájmů, takže proto je, nemůžeme mít zavedená fixní pravidla, která eh, se nevyvíjí, protože třeba se uspůsobit novým výzvám. Takže to jsou hlavní doporučení, která pro vás mám. Určitě další se dočtete v naší studii. Děkujeme za pozornost. Herzlichen Dank für die... Děkuji mnohokrát za velice zajímavé prvky, za vaše konstatování. Je to více, než jsem očekávala, proto skutečně velice děkuji a myslím si, že bychom měli vypracovat nějaký takový guide a slovo má paní zpravodajka. Děkuji. Skutečně jsem ráda, že si ceníte této studie, protože to byla vynikající práce, kterou jste provedli, takže možná bychom měli jít do detailu. Já mám čtyři konkrétní otázky. Nevím, zdali dnes budete schopni na ně odpovědět, ale to jsou body, které jsem viděla v té studii, když jsem si ji četla, velice pečlivě jsem si ji četla první. Na straně 53. Ono to není důležité, na které stránce jde o téma. Vy ukazujete, že možná existuje korelace mezi úrovní konfliktu zájmu a důvěrou ve veřejné instituce, to je ve vztahu. Skandinávské země vykazují velkou míru důvěry a tudíž jsou schopny používat relativně měkké soft nástroje jako dobrovolné dohody, kodexy, různé guidelines, doporučení. Z vašeho pohledu, jaké kroky je třeba přijmout, aby se změnila míra nedůvěry, vysoká míra nedůvěry v Evropskou unii? Jednoduchá otázka. No, děkuji. Já, jestli dovolíte, já položím čtyři otázky, všechny čtyři. Druhá. Na straně 54 studie, tak tam citujete DG Employment, DG pro zaměstnanost. A dospíváte k závěru, cituji, z důvodu omezených nekompetencí v boji proti eh, kon, kon, korupci a konfliktu zájmu, tak Evropská unie má pouze omezený arzenál nástrojů, eh, v oblasti eh, fondu USI. A co navrhujete, aby se zlepšily tyto kompetence a aby se to ale nepovažovalo zároveň jako vměšování do národní suverenity, protože tady to musíme vyvážit. Takže eh, eh, řízení evropských fondů nemůže být vnímáno jako vměšování do eh, vnitrostátních záležitostí státu, protože ochrana finančních zájmů je jeden z pilířů naší politiky, takže to je třeba pečlivě citlivě vyvážit. A třetí otázka. Chtěla bych zde ocitovat vaš závěr na straně 65 studie. Cituji. Nicméně, kromě toho, kodexy mohou být užitečné pouze pro ty lidi, kteří chtějí takové vedení, protože eh, se chtějí chovat eticky. Takže asi pro náš výbor to nebude tak užitečné. I ten, kdo má veřejnou funkci eh, a který chce se chovat neeticky, tak asi eh, tam mu ten kodex v ničem nezabrání. Takže myslíte si, že budoucnost eh, boje proti konfliktu zájmu, že to bude prostřednictvím soft předpisů a ne cestou vytváření hard z předpisů, závazných předpisů. A teď poslední, ta je velice záludná, konkrétně záludná. Chtěla bych znát váš názor. Co si myslíte o nové definici konfliktu zájmu v článku 57 nového finančního nařízení, kde se říká toto, cituji, pro účel odstavce 1 konflikt zájmu existuje, když nes, neutrální a objektivní výkon funkce finančního subjektu či jiné osoby ve smyslu odstavce 1 je ohrožen z důvodu eh, rodinných příslušníků, emočního života, citového života, politických eh, či eh, hm, hm, hm, přízní, či ekonomických zájmů, či jiných zájmů s příjemcem že zde v podstatě neexistuje definice. Rodi, ale rodiny, co to je? Není zde definice, co to je eh, politická eh, nebo národnostní eh, vzpřízněnost. Rodina znamená i vzdálené příbuzné, které třeba ani, vidí, ani o nich nevíte, nebo jste viděli jednou v životě. A politická zpřízněnost to je, znamená i vaše politické názory. Třeba vy nejste členem stejné politické strany, ale a potom národní, národnostní, to znamená, že všichni zaměstnanci komise a tak dále, stejné národnosti jako eh, ten, nebo státní příslušnosti jako ten příjemce prostředků, že by neměli zasahovat do toho procesu, co si, mm, nebude to potom v rozporu se sdíleným managementem, s principem sdíleného managementu, takže to by, já vím, že to nejsou snadné otázky, ale já jako zpravodajka jsem si několikrát tu studii přečetla a to, jsem, to jsou konkrétní věci, které jsem tam viděla a které bych chtěla s vámi rozebrat. Děkuji. Děkuji, já se pokusím nejlépe odpovědět. Ano, máte pravdu, že se jedná o složité, ale zároveň velice důležité otázky. Pokud dovolíte, tak eh, odpovím na tu poslední, tu třetí a tu první a Tomas na ty ostatní. Stejně jako tomu bývá i jinde, hovoříme o dilematu. Vezměme si příklad, tu vaši poslední otázku. Doposud je mi známa má pouze jedna um, anketa zkoumání Rady Evropy, která se zabývala definicí rodiny a e, politické zpřízněnosti těchto velice obecných pojmů a jejich definic. Tady máme co dočinění s, di- s dilematem, protože na jedné straně jsou ty definice široké, obecné a mění se. Například i představa o tom, co je rodina či co je státní příslušnost, se mění průběžně. Proto zde máme potřebu to upřesnit. Například pokud hovoříme příbuzných, kdo bude pokryt tím příbuzným. Rodina to je opravdu příliš široký pojem a to vede k nedostatku efektivity. Na druhé straně, jak daleko to chceme dosáhnout, dotáhnout. Chceme pokrýt rodinou, například eh, strýčka v Americe, naše příbuzné eh, kamarády. Tady, pokud bychom to chtěli upřesnit, tak bychom to mohli popsat do posledního písmenka, no a tím bychom mohli zasahovat lidem do soukromí mohli bychom to dovést do stádia velikého zbyrokratizování politiky střetu zájmu tedy opakují pouze ano. Definice musí být kvalitnější, v opačném případě bude článek 57 bez zuby. Na druhé straně, pokud to upřesníme přes příliš, tak to bude eh, na nic i eh, proto, že to bude příliš podrobné. Například stříček v Americe, já ho ani neznám, tak proč se jim někdo chce zabývat? Tedy já bych navrhl mít tam hvězdičku a pod čarou uvést, co myslíme rodinou, ale zcela určitě vždy mysleme na to, že to nesmíme přehánět ani ve smyslu podrobností, které tam budeme uvádět, jinak bychom si sami podlamovali větev a zasahovali do jiných oblastí. A nyní otázka důvěry nám připadalo velice obtížné přijít s konkrétními doporučenými postupy. My jsme na některé přišli, například v Norsku, v Nizozemsku, tam jsou velice zajímavé situace a vy se tam o nich dočtete. Ale obecně to doporučit jako benchmark, jako doporučený postup, to je obtížná věc a souvisí to přesně s tou důvěrou. Obecně v současné době pozorujeme, že země nejvíce v EU skorumpované, zároveň v nich vládne velká úroveň nedůvěry v politické instituce, v celé politické uspořádání a zároveň právě v nich najdeme nejpodrobnější pravidla. Bulharsko. Fantastická legislativa v oblasti střetu zájmu teoreticky by měla pokrývat úplně vše. A přesto v té zemi právě vládne obrovská korupce. Na druhé straně skandinávské země, tam je korupce poměrně e, malá, tam o střetu zájmu to nemohu se vyjádřit, protože tam toho víme příliš málo, ale tam vládne poměrně vysoká důvěr v politické uspořádání a to právní uspořádání je poměrně strohé. No a možná to právě spočívá v tom. Politika v oblasti střetu zájmu je v podstatě politikou, která z principu nedůvěřuje eh, těm, kterých se to může týkat. Tedy tam v těch skandinávských zemích to funguje tak, jak je to nastavené, díky vysoké míře důvěry. Střed zájmu a jakékoliv jeho úprava musí být přizpůsoben místnímu kontextu, místní situaci v zemi. A vracím se na začátek, s velikou obezřetností bych jakékoliv doporučené postupy se snažil implantovat jinam, protože ono to může vypadat opravdu úplně jinak země o země. Tam například máme otázku kultury, Bulharsku a tak dále. Autonomní kultury. A další odpověď. Odborníci na korupci a neetické chování vždy se snaží rozlišovat mezi neetickým chováním, tak to kategorizují. Individuální důvody osobnost. Pokud už jste nějaký ten potenciální zločince, no tak to přesto uděláte. Pak máte ale ještě kulturní přístup k etice, no a pak společenské aspekty. Bylo dokázáno, že soft instrumenty jako etické kodexy se hodí jsou užitečné. Já je podporuji, ale samozřejmě nezafungují u těch, kteří záměrně si volí neetické chování. Možná zafungují u někoho, kdo by se rád něčím řídil, kdo by rád měl nějakou kulturu, do níž se chce mm, jakoby vžít, kterou chce přijmout a tak dále. Ale ti, kteří už od začátku se snaží všechny podvádět, tak tam samozřejmě ten kodex ten bude, eh, nebude užitečný. Pak eh, právně závazné kodexy. Zda jsou eh, lepší. Tady spíše se musíme znovu podívat na to odvětvově, podle země, podle případu. Je to individuální. Já bych si nikdy nedovolil říci, že tvrdé zákony a sankce a přístup, který spočívá v dodržování určitých zásad, že by byl neúčinný. To rozhodně ne. Potřebujeme určitou kombinaci těch měkkých a tvrdých nástrojů a zároveň ale by to měl být ještě celá paleta inovativních eh, nástrojů. Hovoříme například o něčem, čemu se anglicky říká nudging, čili takové popíchování, pobízení. Ale stále větší měrou jsme svědky nabývání na významu psychologie. Ono eh, vedoucí činitele či ředitele si eh, neradí s etickým kodexem, ne protože by je nechtěli, ale podceňují je, nevěnují se jim a tam se musí jednat nikoli pouze tím, že nastavíme nějaký zákon. Musíme mít inovativní nástroje, jak je prosazovat mezi zúčastněnými stranami. Druhá otázka. Problémy týkající se omezených kompetencí na unijní úrovni. Ano, to je ta ošemetná věc, když máme ten víceúrovňový systém zprávy. A přesně proto se tím musíme zabývat. To jsou fondy se sdíleným řízením a provádění je pak přenecháno členským státům z velké míry. A jak prokázala naše analýza, rozhodně nyní jsou na tahu právě ty členské státy střed zájmu. Politika v té oblasti, ten rámec, který byl nastaven na komunitární úrovni, je vhodný a dostatečný. Problém se však týká rozdílu a máme tady opravdu velkou škálu v tom, jak se to pak eh, pojednává na půdě členského státu. Takže to je ošemetná věc ve členském státě by to takto nefungovalo. A pak máme různé přístupy. Ať už se jedná eh, individuální úroveň, máme učení, to eh, pobízení, popichování eh, k zájmu, proškolování, ale měl by být i mechanismus uvalování sankcí. I ten by měl existovat a já se domnívám, že už máme dohodu v tom smyslu, že příjemci země, které jsou příjemci a jejich schopnost podávat zprávu celé komunitě, od níž ty peníze dostávají, že se jí musí zhostit. Tady se jedná o komunitární zákony a sdílené chápání i legality sa- uvalování sankcí. To by měl být ten ultima ratio, ten nejvyšší zájem to prosazovat. Minimálně tedy zásady, které musí být prosazeny a zároveň vše směřovat k schopnosti zodpovídat za ty peníze, které přijmeme a důvěřovat. Jakým způsobem v politických systémech navodíme lepší důvěru. No, občané musí lépe chápat, že ti, kteří jim vládnou, jim musí být schopni se i zodpovídat. Pokud máme v nějakém státě mentalitu, no když už oni jsou u koryta, tak si budou dělat, co chtějí, to je jasné, takže s tím pak ale ani my nic nenaděláme ani nám nic jiného nepomůže. Tady musíme systémově nastavit eh, tu atmosféru jinak. Ještě kolega k tomu něco dodá. Můj koleg, moji kolegové už eh, to nejdůležitější pojednali. Já možná ještě dodám pár slov eh, z pohledu Polska. Já jsem byl právě za Polsko odpovědný v té studii. Tady stoprocentně souhlasím s Kristofem v tom smyslu, že střed zájmu se většinou vztahuje na každodenní život, že to není abstraktní problém. A ve veřejné správě stále ještě není to správné vědomí, lidé si neuvědomují, jaké jsou důsledky se tu zájmu. Máme formální pravidla, v Polsku máme rovněž propracované zákony, které se týkají středu zájmu, například eh, ano, střed zájmu v rámci veřejné zprávy, v rámci zadávání veřejných zakázek a tak dále. Takže eh, z právního pohledu je to v Polsku velice dobře upraveno. I ta autoregulace existuje, kterou si různé orgány nastavují, tedy etické kodexy. Máme jich přehršel, máme i jiné typy vnitřních pravidel. Ale co dokazuje tato analýza, kterou se zabýváme a rovněž v roce 2014 nadace Stefana Batoryho provedla podobnou studii, je, lidé si neuvědomují, jak vypadá střed zájmu v praxi, co to znamená a jak je možné mu předcházet. Ta pravidla jsou adresována nejrůznějším skupinám státních úředníků. Nejpodrobnější se týkají státních úředníků, ale pak ještě i eh, představitelé samozpráv na té samozprávní úrovni, ale nemáme dost školení, která by dokázala poučit eh, pracovníky, kteří se zabývají řízením unijních fondů, kteří nejsou státními úředníky, čili například eh, potenciální whistlebloweri, kteří jsou po té manažerské stránce do toho zatažení. Například minulý měsíc Evropský parlament přijal usnesení o ochraně whistleblowerů, oznamovatelů, takže to tady proto zdůrazňuji. Tedy hlavně nám z toho plyne, že jak odborníci, tak beneficienti by měli být rovněž proškolováni, kteří jsou mimo tedy ten rámec pokrytý zákonem, ale přesto je pro ně střed zájmu e, důležitý a i na ně se vztahuje. Vybízím všechny, aby se zabývali problémem na unijní úrovni v širokém kontextu, nikoli pouze z pohledu těch výborů, které rozdělují unijní prostředky. Myslím, že je, stojí za to podívat se i na protikorupční politiky, které máme v Evropské unii obecně, jak fungují a i politika ve vztahu k whistleblowerům. Vielen Dank. Děkuji. Na seznamu řečníku je kolega Bogn, prosím. Uh, thank you, Chair. Can I thank everybody já velice stručně chci poděkovat za prezentace, ano, a mám otázku spíš tedy možná připomínku. Vidíme. Eh, eh, vycházím z premisy, že je důležité, abychom eh, co nejvíce zapojovali všechny sektory, aby Eh, jak si eh, čerpali ze strukturálních fondů, ať jsou to nevládní organizace, veřejný, státní sektor, soukromý sektor, aby strukturální eh, sektory sloužily všem sektorům a třeba moje město také musí zajistit, že mm, ten program bude se dotýkat všech sektorů a to by ty monitorovací výbory měly dělat. Ale podle mých zkušeností nemáme nedostatek pravidel, to ne, kodexy máme a většina lidí, kteří se zúčastní těchto výborů, mm, tak přece je znají. Když se stanou členy nějakého výboru, tak musí být proškoleni. A je jim to jasně vysvětleno, jaká jsou pravidla. Pravidla o střetu zájmu například. Takže mm, otázka, pokud chcete otázku, tak ji řeknu, je otázka monitoringu těchto eh, kodexů, jak jsou plněny, především v těch pasážích o konfliktu zájmu. Když jsem si vyslechl Kristofa Tomase, tak vy říkáte v podstatě eh, dvě věci. Kristofers eh, hovoří o, o tom, že, jsou, že to je úkol předsedy daného výboru a že to je tedy to břemeno na něm, ale ono to je těžké v realitě. Eh, protože to jsou všechno lidi, mají různé úrovně zkušeností, různé osobnostní vlastnosti, někteří z nich třeba jsou více mm, schopni tedy mm, chovat se tvrději k ostatním, pokud je o konflikt zájmu, jiní ne, zase mm, takže asi to nebude ta, to řešení. A potom Tomas hovoří o dalším extrému, to znamená více monitoringu, detailnější pravidla a k tomu ještě jmenovat další úředníky, kteří budou dělat monitoring a já mohu hovořit za regionální rozvoj, prostě to je to poslední, co strukturální fondy potřebují. Eh, další. Naopak, eh, chceme jít cestou zjednodušování a nevytvářet další vrstvy monitoringu a podobně, takže třeba nalézt rovnováhu i mezi výborem regi a výborem pro rozpočtovou kontrolu. Tady jde o neustále hledání rovnováhy, že skutečně mezi tím, že skutečně pravidla budou respektována, včetně pravidel konfliktu zájmu a na druhé straně tím, že se to usnadní co nejvíce pro příjemce a že nebudou muset narážet na spletitost pravidel, která je budou odrazovat. Je třeba nalézt zlatý střednou cestu a podle mě odpověď je v podstatě zaměřit se v tom monitoringu na riziko, podle rizik. Eh, pokud řídíte nějakou organizaci, která eh, má za sebou dobrou historii, pokud jde o audity, pokud jde o kontroly, pokud jde o implementaci politiky konfliktu zájmu, tak eh, to bude odlehčenější. Ale na druhé straně, když máte nějaký řídící orgán nebo organizace, které mají, měly v minulosti problémy nebo uh, takže potom je třeba e, je jim věnovat větší pozornost a chovat se tvrději. Je třeba nastojit správnou rovnováhu. Ano, možná v tom bude ta odpověď, vždycky bude někde mezi tím. Děkuji. Já jsem se také zařadila na seznam řečníků. Děkuji. Chtěla bych hovořit o případě, který se odehrál v členském státu, kdy Eh, obecní rada, která byla v úřadu bezplatně, byla členem eh, grémia, které otevíralo ty nabídky v těch uzavřených obálkách a pak jakožto člen tohoto grémia objevili, že jejich vlastní firma se zúčastnila, také předložila svou nabídku a ta vlastní firma tady toho, tohoto člena kde on byl zaměstnán, tak to byl, on to chápal jako střed zájmu, hned opustil ten sál, byl pryč a nakonec se to dopadlo šetřením Olafu právě z důvodu střetu zájmu a tato osoba, tento muž, nakonec nejenom, že ztratil svou práci, ale musel se také přestěhovat do jiného města, protože ta veřejná reakce na tuto skutečnost byla taková, že už on v tom té obci prostě nemohl vůbec dále žít. Obrátil se na mě, znám tedy pouze jednu verzi jeho. Ale myslím si, že bychom měli mít určité konkrétní postupy, jak jednat. Vaše studie je velice zajímavá, ale otázka, co bychom měli vepsat do těch nařízení o strukturálních fondech, co by skutečně na místě vedlo k tomu žádoucímu efektu a ne nežádoucímu. Toto je pro nás velmi důležité, bylo by tedy vhodné, aby se o tom ještě zmínili. Není to tedy otázka pouze čísel, ale je to také otázka čísel nebo k počtu pravidel je to také otázka jasnosti a transparentnosti a realizovatelnosti pravidel. V tom se shodneme. Víme, že členské členy mají veliké mesery, co se týče střetu zájmu, například ten případ, o kterém hovořila Martina, když máte hospodářské zájmy, hospodářské podniky, firmy. Máme v Evropské unii vlády, kdy členové vlád mají takové eh, práci na povoloviční úvazek. To znamená, že půl dne jsou ve vládě a po druhý půl den um, se věnují hospodářské činnosti. Eh, takže ono to, to skutečně <laughs> otevírá možnosti pro všechno. Například tady mám na mysli jeden členský stát na jihu, kde tomu takto je. Španělský případ je velice zajímavý. Španělsko, co se týče nesrovnalostí, tady máme vždycky obrovské problémy s nimi. Já nechci tady vytvářet nějakou souvislost, ale nápadné to je. Tady co byste nám poradili? Děkuji a máte slovo. Možná u té poslední. A ještě pan kolega Co z vlastní zkušenosti z mého dřívějšího života v Německu musím říci, že v Německu to, toto upravuje zákon pro eh, administrativní postupy, ten je jasný a pokud ten eh, muž takto eh, postupoval, jak se říkala, tak se prostě absolutním žádným způsobem neprovinil. Pre, jednal naprosto správně, měl být vyloučen z toho postupu. Bylo by tedy zajímavé, jak vypadají takovéto zákony o administrativních postupech ve všech členských státech. Možná bychom si je měli porovnat tak kdybychom něco takového učinili, tak by to bylo v pořádku. Něco takového ovšem na evropské úrovni také neexistuje. Velice bojíme za to, abychom něco takového měli a komise se proti tomu brání, jak jen může. Prosím. Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně. To, je velice zajímavá diskuse. Nyní bychom ovšem měli vytvořit nějaký evropský minimální zákon, nějakou minimální právní úpravu na evropské úrovni, nebo alespoň vypracovat nějaký návrh, neboť skutečně pravděpodobně tady jsou velké rozdíly mezi členskými státy. Bojujeme také proti korupci a to samozřejmě vyžaduje jak to již bylo řečeno o národní úrovni během diskusí. Vyžadujete také to, abychom správným způsobem určili tu linii. Jak povede ta linie, to je důležité. Mohou například firmy příslušníků, rodinných příslušníků se účastnit nějakého tendru, nějakého výběrového řízení, když je to například sestřenice, nebo můžete to být manžel. Kdo se tedy smí účastnit a kdo ne? potřebujeme zcela jasná pravidla, které nebude možné vykládat různým způsobem. Víme, že v některých členských státech máme také rodinné příslušníky, kteří mohou takto postupovat, jak si přejí, takže nějaké pokyny bychom potřebovali. Pan Celer, ono nejde pouze o rodiny. Například, když se tady hovořilo o určitých dobrovolných výborech, hovořili o tom tady ti, kteří nám eh, představili ta, tu prezentaci, nebo také implementace strukturálních fondů. Co udělám, když například já tady provádím určitý úkol a jsem vázán evropskými pravidlemi pro tendry, které mě nutí vypsat to výběrové řízení v celé Evropě a ty hranice jsou momentálně již tak nízké, ty Prahy, že velice rychle se dostanu do této oblasti, když si například i v lokální oblasti něco postavit, mám nějaký stavební záměr a musím se nucen vypsat to výběrové řízení celoevropsky, což pro mnoho obcí vytváří velký problém. Zároveň mi ovšem říká můj nadřazený regionální úřad, eh, že chtěje podpořit regionální reálně ekonomiku, což tedy znamená, že pokud vypisují výběrově výření, tak oni chtějí, abychom, abych dal přednost na regionálním firmám. Tady skutečně jste mezi dvěma mlínskými kameny. Na jednou straně jsou tady ta evropská pravidla a na druhou straně tady máte politické požadavky, se kterými přicházejí regionální orgány a které samozřejmě v neposlední řadě eh, nakonec realizují právě mý orgány místní eh, zprávy, což jsou také volené osoby a mají samozřejmě zájem na tom, aby posílili lokální ekonomiku. To je klasický případ konfliktu, eh, který vzniká velice rychle a tady je pak nutné v rámci vypsání výběrové řízení a odůvodnění toho tendru nalézt nějaké skutečně dobré řešení, nějaký rozumný důvod předsedkyně. Ráda bych dala ještě komisi za generální ředitelství REGI. Je tedy paní Aliata Diba Franka. Prosím. Thank you very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pár slov z mé strany. Nejdříve vítám jménem DG Regio že tato studie vznikla. I nám připadala velice zajímavá. Potřebujeme však trochu času a vezmeme si ten čas, dáme si tu možnost, abychom to prostudovali, abychom zjistili, co z toho plyne pro nás, jak můžeme i my změnit doporučené postupy na základě vašich doporučení. Rovněž bych ráda dodala, že tady nechci hovořit defenzivně, ale nechci se ani vyjadřovat kriticky vůči té stávající legislativě a těm kodexům. I zdá se, že ani vy nehovoříte kriticky a spíše konstatujete, že máme už dostatek pravidel a legislativy. Spíše zde jde o to, že ten koncept střetu zájmu je natolik složitý a obtížný, že se skýtá otázka, jak jej monitorovat, jak se ujistit, že bude i na úrovni členských států monitorován, až zároveň, jakým způsobem můžeme nejlepším možným způsobem v různých eh, kontextuálních podmínkách, v různých regionech nastavit doporučené postupy, abychom si se střetem zájmu s tímto potenciálním eh, neduhem poradili. Nebudu se už pouštět do dalších úvah, tady máme autorité studie, mm, spíše chci si ověřit, že opravdu jde o to, že prevence eh, šetření a napravování podvodu, že to už existuje. Tedy já se chci soustředit na několika záležitostech konkrétně, kdykoliv přijde na eh, střed zájmu u těch monitorovacích výborů. To je novinka, protože doposud jsme se už podrobně i na půdě tohoto výboru zabývali například opatřeními proti podvodu, střed střetem zájmu při eh, veřejných zakázkách a zadávání veřejných zakázek, například u fondu EFSI a eh, při správě těchto fondů. Ale na těch monitorovacích výborech, eh, no těmi jsme se nezabývali. Když tedy hovoříme zeměpisně, tak otázka je, jak můžeme pracovat s členskými státy na tom, aby uh, ty výbory dobře fungovaly a jak můžeme tyto aspekty lépe zavádět, protože tam jde o to, aby ten program byl implementován, monitorován a i utvářen nikoli pouze tou centrální vládou, ale všemi zainteresovanými stranami, tedy i sociálními, hospodářskými partnery, nevládními organizacemi a v některých příkladech, v některých případech to bylo opravdu obtížné ujistit se, že ty monitorovací výbory budou tím správným fórem pro otevřenou debatu ohledně obsahu a implementace daného programu. No a souběžně, ano, tam máme otázku potenciálního střetu zájmu, protože ten monitorovací výbor je složen z různých partnerů a snažíme se, aby tam bylo široké zastoupení, takže tam se potenciál střetu zájmu opravdu může objevit. A já v rámci DG Regio spozorním, kdykoliv půjde o následná doporučení. Hovoříte o univerzálních doporučených postupech. Vy tvrdíte, že nic takového v podstatě neexistuje, že nemůžeme automaticky transplantovat nějaké řešení, které funguje výborně v jednom regionu do regionu druhého. To je ta krása a zároveň i ta obtíž, že musíte v každém regionu vše nastavit individuálně. Pak eh, Máme například v rámci TAEXu ten nástroj peer-to-peer, -peer, ty nástroje existují, kde se snažíme dát dohromady e, jedince s různým typem zkušeností, kteří se budou vzájemně hodnotit, ale i tam je třeba zabrat, co se týče prevence střetu zájmu v těch monitorovacích výborech. Další věc tam zmiňujete význam neustálého zmiňování potenciálu střetu zájmu, že to není něco, co si jednou jakoby proberete někde na univerzitě nebo i v nějakém zaškolovacím semináři a pak už to máte z krku. Že se musí neustále nabízet ta možnost té osvěty, která bude průběžná a která bude doprovázet jakékoliv projekty. A další věc, kterou bych zde ráda vypíchla. I my jsme nedávno prezentovali studii, vy jste se o ní zmínili, totiž předcházení podvodům a korupci v těch evropských strukturálních fondech. A tam jsme se zároveň zabývali otázkou i prevence střetu zájmu a konkrétně, a vy rovněž to tam zdůrazňujete, totiž otázka efektivity opatření boje s podvody e, a jak efektivně jsou monitorovány. Takže my tu studii nenahlížíme pouze z pohledu máme dostatek pravidel a postupu. Nýbrž rovněž z pohledu efektivity jejich monitoringu a poměřování výsledku. Zda tedy něco obstojí v praxi, když už to tedy zavádíme jako pravidlo. To je asi vše z mé strany. Děkuji vám velice a my ještě budeme tento dokument studovat dále. A pokud by se to vám, i vám, paní předsedající, hodilo, tak se rádi dostavíme i na druhé kolo diskuse týkající praktických dopadů i na naši realitu. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že určitě u tohoto tématu ještě setrváme, že se mu budeme nadále věnovat. Já si myslím, že budeme... Nyní už nám dochází čas, tak budeme pokračovat anglicky. Ještě si ale dovolím otázku.